Vážení kolegové, navrhuji, abyste se usadili. Et bien sûr, euh, je veux euh, tout d'abord Já vám samozřejmě na úvod všem popřeji šťastný nový rok 2014. Pro Evropský parlament to bude zvláštní rok, protože naše práce bude před koncem roku přerušena a někteří z nás se pustí do volební kampaně. Dříve než přejdeme k zásadním bodům našeho pořadu jednání, v rámci kterých se budeme zabývat zprávou o příspěvku k evropskému semestru, mám u bodu 2 několik sdělení předsedkyně. Ještě před těmi sděleními k pořadu jednání jedna věc. Máme zde jednu drobnou změnu. Myslím, že nebude problematická. A je to přehození bodů 6 a 7. To znamená, že nejprve se budeme zabývat stavem trialogu o veřejných službách zaměstnanosti, potom budeme mít výměnu názorů s předsedou výboru pro sociální ochranu a výboru pro zaměstnanost, takzvaného MK. Pokud nemáte nějaké námitky, tak můžeme takto přehozený pořad jednání schválit. Dále bod 2 sdělení předsedkyně. Za prvé, chtěla bych členům připomenout, že příští týden se bude konat takzvaný Evropský parlamentní týden, přesně od 20. do 22. ledna. Jako každý rok bude spočívat ve dvou meziparlamentních konferencí zástupců Evropského parlamentu a národních parlamentů. První se bude týkat článku 13 smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení. A druhá z těchto konferencí se bude týkat cyklu 2013 až 2014 evropského semestru. Návrh konečného pořadu jednání vám bude rozdán co nejdříve. Náš výbor bude mít v rámci tohoto parlamentního týdne ještě jedno zvláštní zasedání ve středu 22. ledna a samozřejmě vás zvu, abyste byli během celého týdne co nejaktivnější. Za národní parlamenty máme již asi 140 přihlášek o účast, takže je důležité, aby se zúčastnili kromě zástupců národních parlamentů i zástupci Evropského parlamentu to naše zvláštní meziparlamentní jednání se bude týkat sociálních rozměrů Evropské hospodářské a měnové unie a aspektů zaměstnanosti v rámci ročního přehledu růstu. Půjde zvláště o to, abychom spolu s kolegy z národních parlamentů se zabývali zárukou pro mladé, reformou penzijních systémů a Ještě zde bude jedna nezávislá zpráva našeho výboru, která se bude týkat výsledků trojky. To je zpráva pana Cerkase. Zde budeme spolu s hospodářským a měnovým výborem o tomto jednat. Tento výbor bude mít eh, k tomu vypracovanou zvláštní zprávu a budeme mít spolu s tímto výborem 27. ledna od 3 eh, do půl páté zvláštní eh, slyšení spolu se sociálními partnery. Pokud jde o program tohoto slyšení, ten bude ještě upřesněn. Měli by se ho účastnit Business Europe, ETIC a dále zástupci podniků, které poskytují veřejné služby. Opět vyzývám vás k co nejhodnější účasti. Za třetí, pokud jde o legislativní otázky týkající se průzkumu pracovních sil ve společenství. Na našem posledním jednání jsme dospěli ke kompromisu s litevským předsednictvím. Bylo to během trialogu, který se uskutečnil 17. prosince a týkal se delegovaných aktů. Dále 20. prosince se tímto bodem zabýval také Koreper. Bohužel ta dohoda, ke které jsme dospěli s litevským předsednictvím, byla zamítnuta ze strany Koreperu a členských států, které požádali, aby tato zpráva byla předána pracovní skupině Rady pro statistiky. Proto je třeba znovu tuto otázku projednat s řeckým předsednictvím. Prozatím tedy nelze hlasovat na plenární zasedání. A my budeme doufat, že se pozice rady ještě určitým směrem vyvine, protože vyjednávací pozice parlamentu je taková, že ty body, které se týkají delegovaných aktů, a u kterých jsme dosáhli shody s litevským předsednictvím, byly velice důležité. Abych to stručně připomněla, o co tam šlo. Šlo o to zjistit, jaké jsou ty schromažďované statistiky a Evropský parlament se domnívá, že obsah eh, těch statistik by měl být eh, stanoven delegovanými akty. protože se domníváme, že to jsou ty esenciální prvky legislativy. To jsou tedy ta hlavní sdělení z mé strany. Pokud jde o tlumočení, zde jsme neměli žádné nevyužité tlumočení v posledních eh, měsících a dále bude toto jednání eh, webstreamováno. Pokud jde o schválení zápisů z jednání, zápis z jednání z 10. října 25. 26. září byly eh, rozdány. Pokud nebudete mít do konce tohoto zasedání žádné námitky, budeme považovat za schválené a můžeme přijít k bodu číslo 4, kterým se dostáváme. Ano, pane Cirkasi, já mám jednu drobnou poznámku, která se týká těch eh, vašich sdělení, paní předsedkyně. V tom eh, meziparlamentním týdnu bude rovněž příležitost ve výboru Ekon diskutovat o zprávě o dopadech programů trojky. pro určité země. A také by bylo dobré v těch čtyřech zmíněných eh, zemích hovořit eh, o sociálních dopadech těch programů. A zástupci zpravodajů budou hovořit o výsledcích eh, práce trojky. Vážení kolegové, nebo vážení kolego, jste si tím jistý, protože tento bod může být probírán ve dvou formacích, jednak v rámci meziparlamentního jednání s výborem Ekon a nebo na plenárce. Já si myslím, že by to mělo být spíše v rámci plenárky a v takovémto případě samozřejmě budeme se snažit, abyste mohl vystoupit při tom projednávání jakožto autor zprávy výboru pro zaměstnanost k této otázce. Přijdeme tedy k tomu bodu čtyři, o kterém jsem hovořila, a budeme se zabývat dvěma z 74 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy ke zprávě o evropském eh, semestru, kterou předložil pan Gutierrez Prieto. Jednalo se tedy o otázky zaměstnanosti a sociálních aspektů v rámci ročního průzkumu růstu a slovo předávám panu zpravodaji. Sí, gracias, presidenta, y en primer lugar felicitar el año a todos mis... Děkuji za slovo. Chtěl bych popřál všem kolegům a kolegyním šťastný nový rok. Jak už bylo řečeno, bylo podáno 274 pozměňovacích návrhů a samozřejmě musíme se snažit dosáhnout kompromisu. Mezitím jsme tedy probdělali dvě eh, kontroly z návrhu zprávy pracovní skupiny, která se zabývala společně s výborem ECON tímto eh, programem. Dosáhli jsme dvou výsledků. Za prvé, eh, dosáhli jsme konsensu a společně s komisí můžeme vydat jasné prohlášení. Tato eh, zpráva neprotiřečí tomu, o čem se rozhodlo ve výboru ECON. Já si myslím, že jsme schopni těchto 270 čtyři pozměňovacích návrhů probrat a já si myslím, že najdeme kompromis. Musíme ale také eh, pokud jde o tedy výchozí bod, že tady existují nejenom různé názory mezi různými skupinami a frakcemi a jsou zde také určité niance. Musíme si být vědomi toho, když se jedná o určité otázky, že jsou tady přece jenom ty rozdílné názory, a to si musí probrat členové jednotlivých frakcí mezi sebou. Proto se musíme snažit, abychom dospěli ke konzensu, abychom dosáhli těch cílů, které jsme si eh, vytýčili. Jak už bylo řečeno, věřím, že tady máme velký prostor a sdělím, sdílím názor, že tedy tady dochází k novému, e, nové souvislosti těchto pozměňovacích návrhů, především tam, kde se jedná o určité deficity v časovém plánu a dále se zde jedná o konsolidaci rozpočtů, růst a já si myslím, že je to dobrý výchozí bod. A to je také to pojetí nebo názor, který zastává tento výbor, tedy pozměňovací návrh v souvislosti s fondem pro ty nejpotřebnější. To se ubírá také správným směrem, ale musíme se zabývat ještě sociálními indikátory Eh, to sdílím také s paním Debake, protože to je historická příležitost, že se tento výbor pokouší tyto sociální indikátory eh, v tomto evropském semestru eh, pojímat tak, aby měly stejnou hodnotu. Tak tedy v souvislosti s vyloučením, sociálním vyloučením a chudobou, to je také něco, co musíme probírat, protože se tady jedná o rozhodnutí, která se musí příslušným směrem zaměřit, stejně tak, jako že jsme proto, že tedy ministři financí Evropské unie se eh, musí na stejné úrovni eh, dohodnout a sejít stejně tak jako ministři pro zaměstnanost, aby byla vytvořena rovnováha mezi oběma těmito sektory E, pozměňovací návrh 167 ten zdůrazňuje, že e, je tady třeba platnosti minimálně tří měsíců e, pro ty, kteří pracují v nějakém jiném členském státu Evropské unie. Je to kompromis, který jsme dosáhli už v minulosti a je to kompromis, který tedy zpravodajka dosáhla a teď eh, tady byl pokus to opět odstranit eh, v souvislosti s důchody eh, se objevila také kritika, že toto nebylo přijato. Já si myslím, že se zde jedná o zprávy, které se týkají zelené a bílé knihy a ty byly přijaty s velkou většinou. Podporuji taky návrh pana Ní Cornelise. Zásadně všechno to, co je společnost s demokratickou legitimizací, to tedy podporujeme. A je třeba případě této demokratické legitimity postoupit dál, protože jinak to bylo samozřejmě vysloveno s určitou kritikou, ale paní Cornelis to velice dobře vyjádřila. Děkuji také za to, co bylo v, na pozměňujícím návrhu 95 o chudobě a vzdělávání. To je opravdu velice podstatný bod. Podporuji také eh, to, že je tady nabádáno k určité opatrnosti. Je třeba eh, dosáhnout eh, určitých styčných bodů a Pozměňovací návrh 118, tam to bude trošku obtížnější, tam se požaduje, aby bylo se zeměmi zacházeno rovným dílem v souvislosti se sankcemi. Jedná se tady o běžný schodek, anebo se jedná o ty země, které mají e, stálý přebytek bilanci. A tady tady bude samozřejmě velice obtížné dosáhnout kompromisu. Podporuji také velice frakci ALDE, paní Haken a nebo Debake, to, čeho dosáhli. Velice mě zajímá především to, co řekl pan Debake, protože byl zpravodajcem ve výboru Econ pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak se přimlouvám za určité dodatky. Eh, jedná se o poptávku na vnitřním trhu, o otázky soukromých dluhů. Tady s ní mohu souhlasit když vyžaduje tyhle ty dodatky, ale jeho pozměňovací návrhy, kde se jedná o určité škrty, ty nemohu takto podpořit. A tady bych rád od pana Debakeho slyšel určité vysvětlení, proč eh, každé z těchto jednotlivých doporučení má být podle něho škrtnuto. Jedná se zde tady určitou koherentnost se zprávou Econ. Tam se postupuje za, mm, s pomocí těch doporučení a já bych rád věděl, co pan Debake k tomu chce říci. Považuji za dobré, že roky 2008-2009 to byly tedy ty výchozí body, tam začala krize a je zde také řečeno, že členské státy přispěly k tomu, že se krize dále rozšířila a že se nevyužila desetiletí růstu, aby se e, zavedla určitá opatření. S tím souhlasím, ale myslím si, že Evropská komise by neměla mít nějakou zodpovědnost odpovědnost, eh, nebo neměla by se jí odnímat odpovědnost za tuto krizi, ale také otázka, která se týká eh, činnosti komise. Tam chce pan Debake také určitý škrt, ale musí to být přece objektivní zpráva, úplná zpráva. A určitě i Evropská komise se k tomu musí nějakým způsobem, nebo musí se to zohlednit. Eh, My musíme také vynaložit snahu, abychom abychom dosáhli konsensu. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které se týkají reformy trhu práce, především pokud jde o mzdy a platy, já si myslím, že jsme se opravdu snažili a že jsme si řekli, dobře, musí tady eh, dojít k určité uměřenosti, ale Někteří teď říkají, že je tady potřebná větší konkurenceschopnost, která se musí opírat o náklady na správní jednotku práce. Samozřejmě musí to být součást konsensu, ale jestliže všechny ty kritické body chceme škrtnout, tak se nepohneme dál. 127 nebo 122, tam se také považuje nebo požaduje i určité škrty a sice v tom smyslu, že členské státy musí zkontrolovat, jakým způsobem by se měly vytvářet minimální mzdy. Tady je spojená otázka i s Německem, tam se jedná o podporu eh, poptávky na vnitřním trhu. Některé jiné státy se samozřejmě také tímto bodem zabývají, tam se s minimální mzda zvýšila ohledně to, co plánuje Německo ve Španělsku a v Portugalsku. Tam jsou minimální mzdy, které odpovídají polovině toho, co je stanoveno v Německu, například 4 eura za pracovní hodinu v Portugalsku. A velká většina zaměstnanců eh, považuje tuto otázku minimálních mest za velice důležitou musíme tuto otázku také prověřit. Jestliže nyní řekneme, že bychom to neměli udělat, tak to pro mě není žádným dobrým výchozím bodem. A na závěr bych chtěl říci, že tady máme dobré možnosti, pokud jde o kompromisy a pokud jde o to, abychom dospěli k určitému jednotnému názoru a proto bych chtěl požádat, aby byly jednotlivé skupiny eh, ochotny ke kompromisům, abychom měli velkou většinu v tomto výboru a by naše zpráva neodporovala tomu, to, co bylo rozhodnuto ve výboru Ekon. Děkuji. Já dám slovo paní Bastos, která zde zastupuje stínovou zpravodajku za EPP paní Veroniku Lope Fontáň, ale chtěla bych ještě předtím připomenout, eh, že se zde rozvinula diskuse se, když pan zpravodaj předkládal svou zprávu o přípustnosti některých odstavců toho původního textu. Pan zpravodaj se rozhodl pozměnit ty počáteční odstavce tak, aby byly přípustné. Já jsem dosud neměla čas eh, přesně si to pročíst, nicméně chtěla bych říci, že ty počáteční odstavce poté vedly k tomu, že další kolegové se zapojili do té úvahy, a to v oblastech, které nespadají do kompetencí našeho výboru. A já proto jako osoba zodpovědná budu tedy muset eh, přeskoumat přípustnost eh, určitých eh, odstavců a pozměňovacích návrhů. Takže paní Režina Bastos. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste řekla, tak kolegyně Lope van Daniel nemohla být přítomná, nechala by se ráda omluvit. Má pracovní závazky ve svém volebním okrsku a proto se nemohla eh, vyjádřit k pozměňovacím návrhům. Eh, chci poděkovat eh, kolegům, kolegyním za poznámky poznámky k pozměňovacím návrhům a jsou to také poznámky kolegyně Lope von Daniel. Ještě bych chtěla poděkovat také za práci zpravodaje a doufám, že příští týdnu budeme moci se poradit o eh, kompromisních eh, návrzích. Doufám, že to budeme moci uzavřít úspěšně a to už je dost eh, pozitivní situace. Myslím si, že tady je zapotřebí diferencované rozpočtové konzolidace, konzolidace deficitu a e, teprve teď se budou z toho, z toho vyplynout plody, jde o růst a o vytváření dalších pracovních příležitosti, na to se musíme soustředit, důchody jsou další důležitou součástí e, zprávy pozměňovací e, návrhy kolegyně Reuden z číslo 172. Tady se říká, že se o tomto tématu nemá mluvit, protože Rada a parlament se už dohodli na doplňkových nárocích na důchod a také na dopadech na demokracii. Myslím si, že je nezbytné, aby se věk důchodu, do důchodu přizpůsobil vývoji ve společnosti e, a není zapotřebí, aby se chodil předčasně do důchodu, také je zapotřebí vést boj proti nezaměstnanosti a proto si myslím, že je důležitý princip fundloading, fundloading a tak, abychom mohli e, tyto e, záruky správně implementovat. Také boj proti nezaměstnanosti mládeže, musíme odstranit překážky, které tady na té cestě stojí, anebo musíme vytvořit dostatek podnětů pro eh, mladé lidi. A teď jde o trh práce a o přechod eh, například eh, k digitálnímu ekonomice a e, malé a střední podniky jsou dalším e, zásadním bodem, třeba když se jedná o přístup k podstatným zdrojům financování. A proto e, podporujeme velmi tento program také do horizontu roku 2020, ale přáli bychom si, aby fragmentace finančních trhů už konečně byla odstraněna. A kolegyně Lope von Daniel ještě na závěr zdůrazňuje to, jak je důležité, aby tady byly systémy, sociální ochrany, aby byly ještě vylepšeny, tak um, aby sociální chudoba a sociální vyčlenění uh, mohly být odstraněny, abychom proti ní mohli něco udělat. Děkuji. Merci. Eh, děkuji paní Cornelisen a pan Filip Debaker, který je také zpravodajem u přehledu ročního růstu za Ekon. Takže paní Cornelisen. Thank you very much. Děkuji. Um, jsem velmi ráda, že jsem, že jsem slyšela, že zpravodajka z Ekon a za výbor pro zaměstnanost udělají vše pro to, aby byly odstraněny diskrepance mezi oběma zprávami. A, myslím si, že e, to bude znamenat takové, takové příspěvky z obou stran, protože e, to není úplně podobný náhled na věc, který tady e, obě zpravodajky, no, zpravodajové zastávají, ale mám důvěru v to, že budeme moci spolupracovat produktivním způsobem. Jedna z věcí, které možná, které neskledáváme jako správné, je, tady jde o to, aby tady bylo více začleněno společenská společnost, sociální partneři do celého procesu semestru. Opět jsme žádali, stále jsme žádali o větší zaangažovanost také našeho eh, parlamentu. Žádali jsme také o eh, průzkum o ručním eh, růstu. Nic z toho ne, nenastalo a myslím si, že bychom měli rezolutně žádat, měli bychom znést konkrétní požadavky a žádat o interinstitucionální dohodu mezi Radou, Komisí a parlamentem k, tak, aby byl parlament více začleněn. Toto by mohl být způsob, jak více posílit demokracii, aniž bychom změnili eh, smlouvu a jsem velice ráda, že eh, zpravodajové hm, podporují tuto myšlenku. Eh, také velmi souhlasím s tím, co říká zpravodajka, a sice, že sociální ukazatele musí být zváženy rovným způsobem a také propojení s ekonomickými ukazateli protože ono moc nebude užitečné, když to zůstane úplně separátní. Například, jestliže náklady na zdravotní péči budou seškrtány, tak musí být sníženy takovým způsobem, který neohrozí univerzální pokrytí a přístup eh, k zdravotnictví. A myslím si, že je dost klíčové, aby sociální ukazatele byly eh, koncipovány a sestavovány s začleněním parlamentu. Máme tady pozměňovací návrh 82 eh, ke setkání ministrů. Spravodajka navrhuje, aby se, se ministři setkali v EPSCO, EPSCO EPSCO a ministři ECOFINu by se měli sejít tedy dohromady, protože eh, problém eh, je právě ono napětí mezi ekonomickými a sociálními ekonomickými oblastmi a ne tolik eh, je ve skutečnosti, že by tady by ekonomická a sociální politika od sebe separována. Takže si myslím, že je tady je zapotřebí, aby se setkali dohromady společně, než se budou konat klíčová setkání. tady bych chtěla vyzvat všechny, abyste hlasovali ve prospěch pozměňovacího návrhu 118. Tady jde o reakci na makroekonomické nerovnováhy. Myslím si, že je eh, zásadní, aby eh, reakce na tyto nerovnováhy byla symetrická, a, eh, mm, protože přebytek je, ohrožuje rovnováhu Evropské unie jako celku znamená eh, deficit a rada ve svých závěrech mm, mm, tady vlastně eh, mluvila o této, eh, podkopala vlastně toto symetrii a legitimitu. A poslední bod v pozměňovacím návrhu 100 54 tady vyzýváme členské státy, aby eh, předložili návrhy plánu, plánu zaměřený na vytváření pracovních příležitostí. Ehm, jsou to i reformní eh, plány. Oni vlastně přišli sami už s touto myšlenkou před několika lety a eh, žádná z těchto zemí takovýto plán nepředložila. Myslím si, že je to velmi depresivní, je to velmi velké zklamání, že o to musíme žádat znovu. A myslím si, že ehm, bychom si měli uvědomit, že nezaměstnanost mládeže a nezaměstnanost obecně není řešitelná jenom mm, nějakými vzdělávacími mm, opatřeními, pokud mm, tady nejsou žádná, žádná pracovní příležitosti, které by mohly být aktivovány nebo pro které bychom ty lidi mohli kvalifikovat. Věřím, že se dopracujeme k velmi dobré zprávě, která bude znamenat pokrok. Vím, že před námi jsou volby, ale myslím si, že speciálně k této zprávě tato zpráva tady potřebujeme jasné stanovisko jako parlament, stanovisko parlamentu jako celek a myslím si, že bychom měli trošku odložit stranou naše vlastní eh, pocity a měli bychom se tady za to postavit velkou většinu. Um, merci. Děkuji. Děkuji také za to vyhodnocení té cesty, kterou je ještě třeba realizovat, aby parlament to hovořil jedním hlasem Pan Debaker za Ekon, děkuji paní předsedkyně. Já vám také všem přeji hezký nový rok. Doufám, že bude velice napínavý pro nás, pro všechny a těším se na něj. Chtěl bych poděkovat nejprve panu zpravodaji za práci v tomto, na zprávě, kterou provedl v tomto výboru. My jsme paralelním způsobem pracovali v Ekonu já souhlasím s tím, co říkali někteří předřečníci, že se musíme vyhnout tomu, abychom jako parlament eh, skončili jako posledně, kdy jsme měli dvě velice odlišné zprávy, které místy byly dokonce i v rozporu. Tomu se musíme vyhnout. Také se chci omluvit za paní Marian Harkin, která zde dnes nemůže být, ale myslím si, že v ALDE je ta linie jasná. Pokusím se zareagovat také na otázky, které někteří kolegové položili a které se týkají pozměňovacích návrhů ALDE. V Ekonu ta práce již poměrně pokročila, dospěli jsme k široké schodě na celé řadě témat, o kterých jsme ve zprávě diskutovali a já jsem se snažil k tomu přihlédnout, když jsem přišel sem mezi vás, tedy snažil jsem se zajistit určitou koherentnost mezi oběma zprávami. Samozřejmě, že zde existují určité rozdíly v přístupu k pohledu na krizi a na to, jak z krize vyjít, což je také odraženo v ve zprávě pana zpravodaje a také v některých pozměňovacích návrzích, ať už předložených mou skupinou či jinými skupinami. Podle mého názoru ta krize, která již 4 až 5 let probíhá, může být vyřešena pouze pokud budeme mít velice jasnou vizi cesty ku předu. Takže abych reagoval na ten první komentář, kdy jste hovořil, že je že velká vina spočívá na komisi, ale komise spolu s parlamentem eh, připravila určitou cestu, jak z toho ven, ten takzvaný six-pack a two-pack a my zde eh, souhlasíme, protože se domníváme, že to umožňuje členským eh, státům přizpůsobit své strategie a vyhnout se určitým chybám z minulosti. V eurozóně vidíme určitou křehkou obnovu hospodářské situace. Myslím si, že nesmíme být příliš optimističtí, že je to vše velice křehké, ale že již eh, také nemusíme být úplně pesimističtí, že určité světlo na konci toho tunelu již vidíme. Také je třeba zdůraznit strukturální reformy. Reformy pracovního trhu, penzijních režimů, sociálního zabezpečení a také fiskálních politik. Myslím si, že o strukturálních reformách hovoří zprávy z obou výborů. A domnívám se, že všechny tyto reformy by se měly soustředit na růst. To znamená, pro zaručení růstu je třeba vytvářet nová pracovní místa. Na to se musíme soustředit. A Důležité je, aby růst se projevil zvláště v reálné ekonomice. A na evropské úrovni je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro uskutečnění hospodářského růstu dokončení vnitřního trhu. Samozřejmě, že se ani nemůžeme vyhnout diskusi o redukci dluhu jak státních dluhů, tak soukromých dluhů. To se rovněž odráží ve zprávě Ekonu, stejně tak eh, jako problematika eh, bank eh, a jejich bilancí. Myslím si, že je velice důležité, abychom se těmito body zabývali v obou zprávách. Pokud jde o dluhy a o růst. Víme, že velké procento růstu je díky malým a středním podnikům. Já jsem před několika eh, měsíci v tomto parlamentu předkládal zprávu o financování malých a středních podniků a je velice dobré, že celá řada těch nástrojů, které mají pomoci malým a středním podnikům, je již v současnosti implementována ze strany komise i členských států. Hovoří se zde také o nezaměstnanosti, zvláště o nezaměstnanosti mladých lidí. Potřebujeme přizpůsobit eh, odbornou přípravu, vzdělávání mladých lidí a potřebujeme podpořit iniciativy na trhu, tak abychom zajistili, že mladí lidé budou mít na pracovní trh přístup snáze. Důležité je v mnoha členských státech také provést reformu pracovního trhu, která bude více odpovídat individuálním preferencím a bude flexibilnější, a to ve dvou směrech. Za prvé, tak, aby bylo snažší pro zaměstnance a zaměstnavatele, aby se navzájem našli, ale na druhé straně musí být také více přizpůsoben eh, přáním lidí tomu, jak chtějí například sloučit eh, práci a volný čas, protože v mnoha případech toto není možné. A to má rovněž eh, přímý vztah k diskusi o chudobě. Podle mého názoru je v první řadě, abychom mohli bojovat s chudobou, přizpůsobit právě pracovní trh. Pouze tak můžeme dosáhnout snižování a omezování chudoby. A tím se dostávám k diskusi o sociálních indikátorech a také k tomu prvnímu bodu, o kterém jsem hovořil, my jsme měli dlouhé diskuse o stabilizaci finančního a měnového systému a sociálních systémů v celé řadě členských států a přišli jsme poté s tím sixpackem a twopackem. A je proto zcela nezbytné, že toto musí být ústřední bod celé té diskuse a že musíme diskutovat o tom, jak tento rámec konkrétněji provádět. Na tom se tedy shodneme. Dalším problémem je ta demokratická legitimita. Je důležité shodnout se na tom, že nástroje, které komise a členské státy mají při snaze o obnovování růstu, že jsou naprosto klíčové. A v této souvislosti vítám i pozměňovací návrhy zelených, že jak radě, tak komisi musíme podat jasný signál o tom, jak vidíme tyto nástroje, které mají k dispozici. Ještě k těm přílohám, o těch se velice živě debatovalo, jak v Ekonu, tak v tomto výboru. Já jsem v tomto procesu zapojen již dlouho a uvědomuji si, že je velice obtížné dosáhnout široké schody u těch příloh, které obsahují velice podrobná doporučení pro členské státy a pro komisi. A je jasné proč. Jde totiž o kulminaci toho, těch ideologických rozporů mezi našimi politickými skupinami. Musíme si ale také uvědomit, co zde vlastně děláme. Že příprava těch doporučení vyžaduje eh, přemýšlet o tom, zda skutečně ta doporučení jsou správně formulovaná, zda jsou vhodná pro jednotlivé státy a k tomu je třeba přistupovat obezřetně. Myslím si, že parlament by v tomto okamžiku neměl formulovat možná až příliš konkrétní opatření, která nejsou dostatečně odůvodněná. Takže já se domnívám, že v současnosti bychom se těmi přílohami zabývat neměli, že bychom se měli snažit mít velice silnou a koncízní zprávu, která bude podpořena v co největší míře jak našimi dvěma výbory, tak doufejme i na plenárním zasedání. Myslím si, že pokud se budeme zabývat těmi přílohami, tak se zcela jasně ukáže, že parlament eh, u nich nemůže dospět v tomto okamžiku ke schodě. To se týká například těch přebytků, podle mého názoru země, které mají přebytky, které ekonomicky fungují velice dobře, že by za to takováto země neměla být eh, trestána. Samozřejmě, že v rámci toho přebytku tam mohou být určité makroekonomické nerovnováhy, které v dlouhodobém pohledu mohou být negativní, ale dávat tyto země do stejné skupiny jako země, které, eh, kterým se ekonomicky nevede dobře, že to je chyba. A výbor Ekon samozřejmě by z těchto důvodů nechtěl o těchto přílohách v současnosti diskutovat. To je tedy náš návrh. Myslím si, že skutečně je důležitější, abychom měli jasnou a silnou zprávu, na které se co nejvíce shodneme. To je podle mého názoru důležitější než ty přílohy. Děkuji. Máme trošičku spoždění, ale vzhledem k tomu, že ta diskuse je velice důležitá, chtěla bych eh, zmínit eh, dvě procesní věci a jednu zásadní věcnou připomínku. Pokud jde o ten postup projednávání, pan Debaker hovořil o tom, že přílohy se týkají podrobností, které by byly na úkor konsenzu nebo čitelnosti té zprávy. Některé politické skupiny, zvláště ta moje, eh, vzali přehled ročního růstu velice seriózně a přejí si vypracovat i mimo bruselský koncensus, eh, vypracovat eh, jakýsi alternativní přehled růstu. Já se domnívám, že parlament by mohl takovéto studie v příštím volebním období zadávat, protože musíme vzít eh, v potaz to, že zde máme ten demokratický deficit a že určité studie zde zadává Evropská komise. A že je třeba mít i určité protinázory. A já apeluji na parlament, aby se nad eh, tímto směrem zamyslel, aby šel touto cestou. Pokud jde o to, že bychom se nezabývali těmi doporučeními, tak poté by práce obou našich výborů, ještě předtím, než vůbec existoval evropský semestr, tedy veškerá naše práce v oblasti eh, sociální, v oblasti zaměstnanosti, když jsme například diskutovali o hlavních strategiích zaměstnanosti, tak pokud eh, bychom k tomu nepřistupovali dostatečně vážně, znamenalo by to, že Evropský parlament nemůže do koordinace sociálních politik členských států vůbec hovořit. Důležité však je mít nástroje pro definování sociální smlouvy a domnívám se, že je dobré to rozhodnutí, ke kterému jsme přikročili, že se tedy v přílohách máme doporučeními komise zabývat a doufám, že i tam se podaří dosáhnout koncensu. Za druhé, já jsem těch 274 pozměňovacích návrhů pročetla pouze velice zběžně. Ale je zde jedna věc, která mne znepokojuje. Až se dostaneme do volební kampaně, tak eh, práce, kterou zahájil Herman von Rompuy, bude nadále pokračovat. Eh, a i mimo rámec evropského semestru si lze představit, že ta eh, hlavní práce bude spočívat na členských státech a to v okamžiku, kdy Evropský parlament nebude moci reagovat. Proto je důležité zdůraznit, eh, že je třeba respektovat eh, pracovní metody institucí a že poté, co proběhnou volby do Evropského parlamentu, musí mít parlament eh, možnost k, k té diskusi opět přispět. Zde se hovoří o demokratickém deficitu, ale zároveň se hovoří o eh, si zaplnění eh, toho deficitu tím, že se stanovisko parlamentu bude v určitém období ignorovat. Dále hovořil eh, pan eh, kolega o těch zemích, které mají eh, přebytky. To je samozřejmě pozitivní věc, ale musíme si uvědomit, že nic není izolované. Tyto země sice mají e, přebytky, ale také je třeba přihlédnout k tomu, že tyto země se pohybují v globálním kontextu, že využívají určitých e, příhodných podmínek, takže nemůžeme vidět pouze přebytky těch určitých konkrétních zemí, musíme vidět e, celou tu globální situaci. Nemůžeme si představit, že jednotlivé země své problémy vyřeší jaksi izolovaně. To, že jedna země má eh, přebytek, znamená, že problémy může mít eh, celá řada jiných částí toho celku. Pane zpravodaji, poprosím vás nyní, abyste zareagoval na to, co zde padlo. A prosím, hovořte stručněji, než jste hovořil v úvodu, prosím. Pues todas las indicaciones de la presidenta. Ano, děkuji. Budu, paní předsedkyně, opravdu stručný. Zcela souhlasím s tím, co zde bylo řečeno v souvislosti s demokratickou legitimizací. A pokud jde o evropský semestr, tak si myslím, že jsme vlastně dospěli k přímému přenosu suverenitu členských států na evropské instituce. Pokud toto ovšem nebude doprovázeno eh, velkými snahami o demokratickou kontrolu ze strany Evropského parlamentu, pak bude celý tento proces pokulhávat. Ale nejenom to. Potom tedy naše snahy o demokratickou legitimizaci nebudou úspěšné. A jsou to snahy, které musí vycházet z tohoto parlamentu. Mám na mysli i národní reformní programy a schvalování těchto programů v loňském roce. Ty jsou závazné a pokud se tedy na nich Evropská rada usnesla, tak to znamená, buď to tedy posílíme v parlamentem eh, toto stanovisko a mm, ty státy, které nesplní demokratické požadavky a nebudou tyto programy plnit, tak je třeba také hovořit eh, s odbory a pak samozřejmě eh, jsou to záležitosti, které by se neprobraly v tomto Evropském parlamentu a pak by se nejednalo o žádnou demokratickou legitimizaci. A teď tedy k tomu konsensu, že naše zpráva by měla být kompatibilní se zprávou EKON. To neznamená, že budeme říkat to tež. Eh, my nemusíme přece dělat to, co dělá Ekon, ale makroekonomické údaje, ty jsou tedy sestaveny mnohem lépe než eh, sociální data a proto nemohou být tyto zprávy totožné. Pokud jde o zaměstnanost, tak nezaměstnanost v posledních letech stoupla. Eh, poklesla kupní síla, mm, situace mladých lidí Vezmeme to takto. Tři z pěti jsou v mnoha eh, zemích nezaměstnaní, ale nejenom to. Pracovní poměry jsou v mnoha zemích opravdu prekerní a to znamená, že středně době tady budeme mít mezi, i mezi zaměstnanými chudobu. A v mnoha zemích je tomu tak, že nezaměstnaní a jejich počet se zdvojnásobil, někde dokonce strojnásobil a my tedy se nemůžeme v našem výboru vyjadřovat příliš optimisticky. Samozřejmě obchodní bilance se zlepšuje, eh, ale všechny sociální indikátory během celé hospodářské krize je třeba také zohlednit a tady musíme postupovat důsledně, jinak bychom nevytvořili žádnou dobrou zprávu. Ale nejenom to, že bychom takto vysílali určité poselství na adresu Rady a komise, ale musíme také zobrazovat realitu, která vládne v členských zemích. E, neznamená to, že e, my tady e, budeme jenom doplňovat zprávu ekonu. Pane Debakry, já si nemyslím, že komise nese sama celou vinu, ale je tady určitá částečná vina. Je to přesun suverenity v mnoha hospodářských otázkách otázkách, pokud je o produkci deficitu, ale zásadně, pokud je o komisi, existují studie, které říkají, že například ten časový plán na redukci deficitu se projevil mnohem silněji, nežli se předpokládalo. A to musíme tady také říci, jestliže existuje určitý časový plán, který Eh, byl skutečně eh, zkrácen a vedlo to také k tomu, že byl přiškrcen růst eh, v zemí, které samozřejmě znáte. Pak tento časový plán, ten sestavovala komise, a jsou to tedy reformy pracovního trhu, zákony všech, ve všech těch ostatních zemích. Samozřejmě neříkám, že strukturální reformy nemají být provedeny. My potřebujeme reformy, to je přece jasné, ale my tady debatujeme o sociálních nákladech spojených s reformou. A tady musíme také vědět, že komise Eh, spoluurčuje obsah určitých reform. To jsme už viděli a to jsme viděli v souvislosti s důchody. Já nevím, ale v posledním evropském semestru Musíme hovořit o určitých specifických doporučeních v některých zemích, musíme postupovat opatrně, ale komise ve všech zemích se zabývala otázkou eh, důchodu a v podstatě chtěla zavést eh, stejné podmínky pro všechny země, i když eh, v těchto zemích je situace velice rozdílná, takže nesmíme být tak naivní. Musíme vědět, že je tady mnohé ve hře, nejenom v souvislosti se spoluprací, ale také v souvislosti s úlohou, kterou hraje parlament. My přece musíme hrát silnou rozhodující úlohu při vytváření evropské hospodářské politiky. Musíme být důležitým spoluhráčem. A my jsme plně demokraticky legitimizováni, abychom takto hovořili. Děkuji, pane zpravodaji. Budeme se zabývat eh, těmi kompromisní návrhy 22. Eh, ledna. Hlasovat o nich budeme o den později, 23. ledna, a to nám umožní hlasovat vlastně ve stejné době jako v ekonu a na plenárním zasedání to přijde tato zpráva na pořad v únoru. Přejdeme k bodu 5 na pořadu jednání, kterým je veřejné slyšení na téma úloha a operace trojky v zemích eh, programu eurozóny. Jde o aspekty zaměstnanosti a aspekty sociální. Jde o zprávu pana Alejandra, respektive o slyšení na základě zprávy z vlastní iniciativy pana Cerkase. Máme eh, zde několik velice významných řečníků, kteří zde jsou již eh, od začátku našich jednání, takže se alespoň stačili uvědomit, eh, jaký duch vládne v našem výboru. Dříve než vám předám slovo, vážení hosté, pane Jose Silvo Penedo, pane Remone Torresi, pane Petrosi Stangosi a pane Torstene Schultene. Tedy dříve, než vám předám slovo, dám velice stručně slovo našemu zpravodaji, panu Alejandro Cerkasovi, aby vyjádřil, proč se ujal této zprávy a aby pohovořil stručně o významu tohoto slyšení, které je součástí dalšího procesu, protože dnes máme slyšení expertů a, jak jsem již říkala na začátku, později budeme mít možnost eh, vést společné slyšení spolu se členy ekonu, na kterém si konkrétněji poslechneme stanoviska sociálních partnerů. Takže, pane Cirka, si maximálně pět minut. Eh, eh, Paní předsedkyně. Dovolte mi, abych krátce nejprve přivítal naše odborníky a poděkoval jim za to, že nás eh, chtějí provázet v naší práci. Tato práce bude velice rozhodující v souvislosti s mm, Evropským, mm, Evropskou agentou a mm, Evropským půrokem, kdy bude naším úkolem provést takový přeskum a e, budeme muset pak e, předložit naše poznatky týkající se posledního legislativního období, poznatky z toho, co jsme udělali, jakou jsme vedli práci. A přitom je samozřejmě velice důležité, abychom nezapomínali na to, že máme nejhorší ekonomickou finanční krizi od druhé světové války protože eh, postihla celé politické, institucionální ehm, prostředí, které vrátilo vzhůru nohama. Eh, to má velké nebezpečí do budoucna. Stojíme před historickou křižovatkou. Musíme se pustit do práce s rozhodností, eh, rezolutností, odvahou a velkým optimismem a ehm, musíme se takovýmto způsobem zabývat našimi úkoly, být schopni pohlédnout do zrcadla a zeptat se, co jsme eh, dosud udělali. Nemůžeme si nic eh, nalhávat. Situace je eh, zneklidňující, je tady sociální ehm, propast v Evropě, ale také mezi občany, obča, občankami a institucemi. A to je pozadí celého tohoto kontextu, oné zprávy. Je řekla, paní předsedkyně mi řekla, že částečně se jedná o ekonomickou část, to je slyšení, které se koná dnes, ale pak je tady ještě sociálně politická ekonomická a část, část zabývající se zaměstnaností. Teď jsme u části jedna. A já pak předložím návrhy. Teď jsme u pozměňovacích návrhů. Toto slyšení se bude konat. Také, budeme, také necháme hovořit zástupce občanské společnosti. Tady jde totiž o to, abychom občanům a občankám sdělili, že eh, se chceme vyrovnat s realitou tak, abychom vytvořili lepší eh, budoucnost po těch dramatických letech, která jsou za námi. Dovolte mi, abych poukázal na dva nejdůležitější body, které nám leží obzvláště na srdci. Za prvé, práce v tomto výboru má co dočinění se sociálně politickými aspekty. Ekonomický výbor se bude zabývat strukturálně podmíněnými aspekty programu Trojky. A e, my se budeme soustředit na čtyři země. Pouze čtyři země, které tyto programy přizpůsobení se, které je už e, provedly. Nebudeme, e, budeme se zabývat Španělskem a ostatními zeměmi, které tady provádí ty programy, ale budeme se zabývat Kyprem, Irskem, Portugalskem. To jsou programy, to jsou takzvané programové země. Jde hlavně o dvě věci, které mně se zdají být jako zpravodají zvláště důležité. Vyvozujeme bilanci Mnoho zemí um, už má za sebou velké nebezpečí, Španělsko, Irsko, Portugalsko a je tu řada institucí, které se zabývaly makroekonomickými dopady uh, a tak dále. Uh, a nám teď jde o občany, občanky. Jak vypadá ten program? Jaký význam budou mít tyto programy pro ně? Jaký měli dopad na každodenní život těchto lidí? Jaký to má dopad na zdraví, vzdělávání, e, zaměstnanost, chudobu? zdraví a tak dále. To jsou faktory, které eh, nutně musí být zohledněny. Ty sem patří k bilanci, kterou trojka vyvodí. Nemůžeme se zabývat pouze ekonomickými otázkami a makroekonomickými eh, vylepšováními. Co se stalo s miliony lidí, kteří eh, se stali oběťmi těchto programů? Vedlo to k velké rychlosti, k rytmu, který mm, pak mm, vedl k škodám strukturálním. Eh, Evropský parlament by rád konstatoval, že celá evropská politika Ehm, tady je ve prospěch pro blaho evropských občanů. Ehm, to není jenom nějaká skupina elitní, ale jde o každodenní život těchto lidí. A otázka je, co se děje v životě těchto lidí o něch programových zemí. Ehm, druhá věc, a proto i vítám to, že je, jsou tady zástupci Rady Evropské a také Mezinárodní organizace práce a ostatních organizací. Rádi bychom totiž potrhli to, že se tady nejedná pouze o nějaké úředníky nebo o osobní ambiciozní cíle některých konkrétních eh, pracovníků Evropské unii. Jde tady o eh, lidskost, lidský prvek, o to, abychom ukázali, že eh, chceme obhajovat lidská práva. My jsme tady podepsali Mezinárodní úmluvu Chartu lidských práv a z toho vyplývají určité závazky i vůči EAO. Vy jste ani nebyli konzultováni, ale my bychom rádi věděli, jak vy posuzujete tuto situaci, co se stalo s těmito smlouvami dohodami, které Evropská unie podepsala. A e, e, rád bych ještě, aby byly zodpovězeny následující otázky. Mm, je tady ta otázka logická, e, kterou stále slyšíme od trojky a sice v dobách krize, kdy se mluví o základních právech, která jsou omezována, kde jsou tady hranice a jak bychom mohli dosáhnout toho, aby eh, byly naplněny ekonomické eh, podmínky, ale také jiné povinnosti, abychom dostali jiným povinnostem, které tady eh, stojíme. Jde o to vytvořit lepší budoucnost, abychom znovu nemuseli Eh, takto reagovat, které nejsou ani rozumné, ani inteligentní, ani nemají evropský charakter. Eh, až se budou dělat různá uspůsobení v těchto programech do budoucna, tak bychom se měli poučit z toho, co se stalo v minulosti. A proto je důležité si dnes vyslechnout i váš názor na věc. Jsem velmi zvědav na to, co nám eh, řeknete a vaše příspěvky pak zapracují do své zprávy a doufám, že získáme většinu v parlamentu pro toto a že budeme moci znovu vytvořit, mm, dát naději našim občanům. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Nejprve předám slovo panu Jose Silvovi Penedovi, který je bývalým kolegou a který je zde dnes jako předseda hospodářské a sociální rady Portugalska. My jsme vás eh, navštívili s delegací Evropského parlamentu ale setkali jsme se ve velice odlišném kontextu, v odlišné situaci, než v té, ve které se vaše země nyní nachází po intervenci trojky. Podobně jako ostatní řečníci budete mít sedm minut na to, co chcete říci. Prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. Jsem velice rád, že mohu být zde mezi vámi a chtěl bych vám všem popřát dobrý nový rok. Program pro hospodářské a finanční ozdravění který tedy Evropská unie schválila v Portugalsku na léta 2011 a další léta a tento program našel velkou podporu 84% a došlo k určité sociální koncentraci. Všichni odborářští a sociální partneři společně podpořili tento program s výjimkou CGTBNN a chtěli provést všechny tyto reformy především na vnitř pracovním trhu. A teď samozřejmě je třeba analyzovat dopady tohoto programu a podívat se, s jakými výsledky se počítalo a čeho jsme skutečně dosáhli. Například tedy o 2,5 je růst, tedy HDP, to je plus 0,8 Tento růst se přeceňoval. A je třeba nyní říci, že mezi lety 2011 až 2013 došlo k poklesu o 6%. V září 2011 se odhadovalo, že Nezaměstnanost bude 14 v roce 2013 ovšem ve skutečnosti činila 17 a kromě toho se plánu počítalo, že v roce 2014 ještě stoupne. V souvislosti s konzolidací rozpočtu ten program počítá s tím, že deficit bude 2,3 pro tento rok a ve skutečnosti to byly 4 Jak tedy nyní můžeme tyto odchylky chvilky vysvětlit. Jsou k tomu různé faktory. Nejprve tedy se tento program zrealizoval, realizoval se tam, kde tedy se používal euro, takže se nemohl použít klasický nástroj devalvace. A nehledě na to, tady došlo k šesti nebo velice velkým chybám, kterými se tento program již vlastně narodil. Jednak tedy struktura strukturální dimenze byla podceněna. Hospodářství v Portugalsku eh, vykazuje velké strukturální nerovnováhy. Jsou zde tisíce velice malých podniků, které mají málo kapitálu a dostali menší podpory v posledních letech a bylo tady také méně podbí, pobídek pro investice do těchto oblastí. Druhá chyba, velká zadluženost podniků a soukromých domácností nebyla dostatečně zohledněna. Třetí chyba, zanedbalo se jak důležitá je vnitřní poptávka, což samozřejmě ovlivňuje růst a zaměstnanost. Čtvrtá chyba oznámené státní reformy ve své struktuře se nepostarali o to, aby tedy byly skutečně provedeny jakožto strukturální reformy, neznížily se výdaje, nezohlednilo se například to, že je velký počet eh, státních úředníků, dále se eh, nezohlednila jejich redukce, pak také příjmy rodin, které jsou omezené, což omezilo také eh, spotřební poptávku. A za páté se udělala další chyba. Tyto strukturální reformy byly považovány za velice minimalistické. Nejprve jsme se, byla tady domněnka, že je nutno nejprve všechno staré zlikvidovat a vybudovat všechno nové a soustředit se především na nákladovou konkurenceschopnost. Takže to byly opravdu velké chyby. Poslední chyba, všechno se provedlo velice rychle a brutálně. Tam došlo k k brutálním škrtům a nedošlo k žádné stabilitě a k žádné koherentnosti mezi jednotlivými politickými opatřeními. Mm. Je tady ještě jeden bod, na který jsem zapomněl. Nesmíme zapomínat, že Portugalsko má dvojnásobnou nerovnováhu na začátku tohoto programu. Jednak to byla nerovnováha s velkým veřejným schodkem a také vysoká nezaměstnanost a dále také vysoká externí nerovnováha takže poptávka na jednotném trhu, na vnitřním trhu, ta mm, se také snížila a obě tyto nerovnováhy, jak interní, tak externí, eh, bojovat proti nim najednou. To podle mého názoru nebylo vůbec možné a to jsou důvody pro to, proč tento program nepřinesl výsledky, které jsme očekávali hospodářská aktivita silně poklesla a celkově mezi lety 2011 až 2013 investice poklesly o 45 také spotřeba poklesla a mnohé podniky byly zavřeny vzrostla nezaměstnanost a samozřejmě také příjmy jednotlivých rodin poklesly ne, ještě horší bylo, že střední třída byla tímto způsobem oslabená, došlo k destrukturalizaci společnosti a to mělo velké dopady na fungování sociálního tržního hospodářství dále. Eh, reformy práv, eh, trhu práce. K tomu je třeba říci, že tato reforma není slučitelná se základními reformami. Eh, odvolávám se tady na tarifní smlouvy. Během toho programu se řeklo, že tedy chceme snížit náklady na pracovní sílu, což ovšem mělo vliv na tvorbu tarifních smluv. Použili se určitá kritéria pro rozšíření platnosti tarifních smluv, byly vydá, byla vydána určitá nařízení a to oslabilo vlastně e, tvorbu tarifních smluv e, a vzrostl deficit především e, kapitálová bilance, ty se tedy zlepšily a například v roce 2012 už byl dosaženo pozitivního salda, druhý a třetí třetí kvartál roku 2013 vykázaly také pozitivní signály. Exporty vzrostly více nežli ve Španělsku, Itálii nebo Irsku. Přesto ovšem ty sazby za úvěry, eh, úrokové sazby jsou stále ještě vysoké a to je velice obtížné pro pomníky, které chtějí být konkurenceschopné. Já si myslím, že můžeme říci, že program Trojky v Portugalsku od samého počátku eh, stavěl pouze na obětech a potížích a já si myslím, že se tady přineslo mnohem více obětí v porovnání s těmi skutečně dosaženými výsledky a myslím si, že celý ten program mohl být vytvořen kompetentněji. A já jsem tedy v příloze ještě navrhl to, co bylo řečeno již eh, k programům, eh, tady došlo k velkému konzensu mezi všemi sociálními partnery a část toho stanoviska Rady pro hospodářskou činnost jsem předložil také, pokud jde o ten rozpočet na rok 2014, takže to stanovisko je podle těch opatření trojky. Já si myslím, že bychom mohli říci, že musíme tady zmínit tři cíle. Samozřejmě snížit deficit, hospodářský růst je třeba povzbudit a provést reformy. To jsou tedy ty tři hlavní pilíře a bez těchto tří hlavních pilířů nemůže být program úspěšný. A tak to je třeba postupovat i nadále. Poté, kdy trojka z Portugalska opět odcestuje, potřebuje potřebujeme také velký politický konsensus v Portugalsku a e, ve společnosti i v politických stranách je třeba tohoto konzensu dosáhnout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát za velice cené svědectví o jedné z zemí která je jednou ze na které se naše zpráva soustředuje. Nyní dám slovo panu Remonu Torresovi, který je ředitelem Mezinárodního institutu pracovních studií Světové organizace práce. Velice srdečně vás mezi námi vítáme. Jak víte, mnozí z nás apelovali na to, aby trojka byla rozšířena na kvartet, i když eh, ani kvartet nedosahuje vždy požadovaných úspěchů. A bylo by bývalo, podle názoru některých z nás, dobré, aby Světová organizace práce se přidružila k činnosti trojky. Také máte sedm minut, prosím. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych nejprve poděkovat eh, za pozvání Světové organizace práce a chtěl bych poděkovat eh, všem členům parlamentu a dalším účastníkům tohoto velice důležitého jednání. Připravil jsem si svou prezentaci v angličtině, takže budu pokračovat v angličtině. Chtěl bych říci, že programy ve všech zemích, ve kterých byly aplikovány, eh, byly kombinací makroekonomických a strukturálních opatření a programy finanční asistence byly ve většině zemí doprovázeny zvýšenou nezaměstnaností. Takže ve všech těchto zasažených zemích se buď nezaměstnanost zvýšila nebo zůstala na velice vysokých eh, úrovních. A podle zpráv eh, naší organizace došlo eh, k jedné z nejvyšších úrovní nezaměstnaností v historii protože ta opatření trojky vedla ke snížení poptávky, která byla, což bylo důležité k vyrovnání vnějšího a vnitřního deficitu a také došlo k určitým eh, omezením rozpočtu. A ty strukturální kroky, ty měly očekávaný dopad teprve v dlouhodobém horizontu. Takže to zvýšení nezaměstnanosti se dalo očekávat, nicméně zdá se, že zásah trojky byl podceněn a to ze tří důvodů. Tím prvním důvodem je něco, co většina odborníků na pracovní trh velice dobře zná, je to, že existuje určitá příbuznost mezi krátkodobým a dlouhodobým horizontem pokud velice rychle se sníží poptávka, sníží se velice rychle a agresivně, dojde také ke kolapsu investic a ve všech zasažených zemích se toto číslo často eh, nezmiňuje. Investice jako eh, procento HDP se ve všech zemích snížilo o více než 5 a investice jsou ve všech těchto zemích eh, mnohem nižší než to, co by postačovalo na obnovu fyzického kapitálu. Takže to má potom velice závažné dlouhodobé dopady. V některých z těch zemích, zvláště v Řecku, mnoho malých a středních podniků prostě zmizelo což opět má velice důležité dlouhodobé dopady. Opět došlo k něčemu, co se stalo velice rychle, ale bude trvat velice dlouho, než se síť malých a středních podniků opět obnoví. Dále, mladí lidé byli velice neúměrně zasaženi. Ovšem, to jsme také mohli očekávat, protože ty programy na přizpůsobení měly vliv na strukturu pracovního trhu a mělo to velice negativní dopady na mladé lidi, což také bude mít eh, velké dlouhodobé dopady. Protože víme z různých průzkumů, že pokud jsou mladí lidé nezaměstnaní, tak to potom ovlivňuje dlouhodobě jejich kariéru. Další důležitý dlouhodobý eh, dopad eh, je odchod talentovaných lidí z těchto zemí. U všech zemí, u kterých máme nějaké informace se tato emigrace v uplynulých několika letech eh, více než dvojnásobila od té doby, co byly, začaly být uplatňovány ty programy trojky a zdá se, že tento trend se nijak nemění. A dále bych chtěl zmínit riziko chudoby, to je indikátor, který naše organizace používá v mnoha mimoevropských zemích, ale riziko chudoby se značně zvýšilo i ve všech eh, těch eh, cílových zemích s výjimkou Portugalska. Nicméně v posledním měsících se i v Portugalsku nebezpečí chudoby zvyšuje. Často se ta chudoba týká eh, rodin, spouze eh, jedním rodičem, kde je ta jedna osoba nezaměstnaná a to má také samozřejmě dopady na děti vyrůstající v těchto rodinách. Další důvod, proč došlo k podcenění dopadů těchto programů, byla asymetrie strukturálních reform. K reformám došlo velice rychle a velice hluboko zasáhly pracovní trh. K tomu se za chviličku vrátím. Ale mnohem méně a nerovně e, zasáhly sektor energetiky nebo financí. Výsledkem je, že v některých zemích, zvláště v Řecku, ale také v Portugalsku a také ve Španělsku, i když Španělsko není součástí tohoto programu, e, došlo k poklesu e, poptávky na druhé straně se e, velice zvýšily e, marže zisků, zvláště v oblasti energetiky. Prováděné reformy jsou nedostatečné, týkají se například Eh, úroků, za které si společnosti mohou půjčovat, zatímco v Německu jsou to 2%, v Portugalsku je to více než 5% a celá řada podniků nemá přístup k bankovním úvěrům. Takže je zde velká asymetrie prováděných reform ta spočívá také v tom, že od těch zemí programů se vyžadovalo mnohem více než od zemí, které mají přebytek. Připomeňme si například, že eh, v 90. letech eh, byly prováděny reformy ve Švédsku, na začátku tisíciletí v Německu, ale ty reformy probíhaly v době zcela jiné hospodářské situace, kdy v jiných částech světa docházelo k růstu, to znamená, že Švédsko nebo Německo měli velice relativně snazší podmínky pro růst než eh, ty země, po kterých se to chce nyní. A třetí důležitý důvod, proč sociální dopady programu finanční asistence byly podceněny, je design těch reform pracovního trhu. Já bohužel na tento třetí bod nebudu mít příliš mnoho času, ale zmíním dva příklady. Nejprve je zde tedy eh, reforma, která se týká propouštění. Ta byla provedena velice rychle, na rozdíl třeba od Rakouska, kde ta reforma v letech 2002 až 2003 byla prováděna velice dobře za konzultace sociálních partnerů a měla pozitivní dopady. Vedla k velké flexibilitě eh, pracovního trhu, ale také k tomu, že pracovníci si mohli ponechat určitá práva, tak v těch cílových zemích ta reforma proběhla velice rychle, sociální partneři nebyli konzultováni a vedlo to k omezování práv pracovníků a ani to nepřispělo k cílům té reformy, kterou bylo jednak zvýšit pracovní příležitosti a také omezit tu dualitu pracovního trhu, která v těch cílových zemích pokračuje i přesto, že pracovní trh byl zásadně reformován. A poslední bod, který bych chtěl zmírnit, se týká alternativy, která se opírá o tři pilíře. V prvním řadě je to strategie růstu, která zde již byla zmíněna, která je velice důležitá. Za druhé eh, vyrovnaný reformní balíček a za třetí provádění reform za součinnosti partnerů a za větší koordinace v rámci Evropy. K tomu se doufám ještě dostaneme později. Děkuji mnohokrát. Nyní předám slovo panu Petrosu Stangosovi, který je místopředsedou Evropského výboru sociálních práv při Radě Evropy. Jde o organizaci, která podobně jako Světová organizace práce ve své institucionální struktuře vydává celou řadu stanovisek, včetně těch, která se týkají situace v Řecku a toho, jakým způsobem reformy v Řecku probíhají. Opět máte sedm minut, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za pozvání. Hned bych však chtěl říci, že my nevydáváme stanoviska, my vydáváme rozhodnutí a já vysvětlím, co v rámci našeho výboru děláme, jak to probíhá. Pokud jde o normativní intervence ze strany členských států v oblastech eh, sociální a zaměstnanosti. Jak víte, náš výbor kontroluje uplatňování eh, eh, charty sociálních práv, která byla podepsána 47 členskými státy. Podepsalo ji všech, podepsali ji všechny členské státy Evropské unie, ale nikoli Evropská unie jako taková. My jednak se na základě národních zpráv zabíráme každoročními eh, cykly kontroly a eh, za druhé se zabýváme individuálními žádostmi, což vlastně staví náš výbor na úroveň určitých eh, soudních orgánů, například bychom to mohli porovnat s Evropským soudem pro lidská práva. Zabývali jsme se například klad stížnostmi eh, na Francii za porušení eh, charty. Spočívalo to například v tom, že určitá pravidla charty jsou velice eh, složitá a umožňuje to, že určit, umožňuje to stanovit, že členské státy se musí snažit o plnění těchto požadavků charty v určitém eh, časovém horizontu, ale musí přihlížet k dopadům, zvláště k dopadům na ty nejohroženější skupiny občanů. A toto rozhodnutí výboru členské státy příliš neuplatňovaly a nesnažili se odpovídajícím způsobem zmírňovat negativní dopady makroekonomické situace na občany. My jsme eh, v prosinci 2013 dokončili další eh, hodnocení postupu členských států a toho, jak eh, signatáři smlouvy chartu dodržují. Ta zpráva, kterou jsme připravili, je velice negativní. Dochází k porušování celé řadě bodů charty, ať jde o právo na sociální zabezpečení, bezpečnost a zdraví při práci, ochrana starších osob proti diskriminaci a další. Tato hodnotící zpráva, kterou jsme dokončili v prosinci, se týkala období od roku 2008 až do roku 2012 a opatření, která výbor považuje za neplněná ze strany členských států, svědčí o tom, že ta opatření, která byla odsouhlasena na komunitární úrovni, nejsou plněna. Šlo například o negativní kroky, jako je snižování mest, centralizace kolektivních eh, vyjednávání, nerespektování pravidel, pokud jde o věk odchodu do důchodu a tak dále. Výbor se zaměřil na jednotlivé země a například u Řecka vydal sedm rozhodnutí o porušování pravidel, která jsou stanovena chartou. A v roce 2012 výbor rozhodl, že Řecko porušuje chartu například tím, že stanoví minimální mzdu pro mladé lidi, která je pod eh, limitem minimální mzdy. Zároveň Řecko a Irsko snížili minimální mzdu, zvláště pro mladé lidi, tedy mladší než 25 let, a vytvořili atypické pracovní smlouvy, které jsou jaksi eh, mimo rámec běžných pracovních smluv. Veškerá tato rozhodnutí, které výbor vydal, které se týkají Řecka i dalších států, které podléhají rozpočtovým omezením. Stanoví, že tyto státy v zásadě porušují mezinárodní ujednání a za druhé má to také velice zásadní politické dopady. jsou uplatňována opatření, která snižují sociální ochranu jednotlivců. A tato opatření jsou v rozporu se závazky, které státy v rámci charty učinily. Veškerá příslušná rozhodnutí eh, naleznete eh, v souboru rozsudků, které výbor, nebo rozhodnutí, které výbor vydává. A z, z žádných pravidel ani z právních textů eh, nevyplývá, že je možno pravidla stanovená chartou porušovat, že je možno nějak eh, snižovat eh, úroveň sociálních práv. Jakým způsobem je možné řešit tento právně politický rozpor. Výbor není žádným způsobem oprávněn kontrolovat, že právo Unie je v souladu s těmito požadavky na sociální ochranu, protože, jak jsem řekl, Evropská unie sama není signatářem charty. Nicméně Výbor stanoví, že členské státy nejsou vyvázány z povinnosti respektovat eh, to, k čemu se v rámci charty zavázali, byť eh, uplatňují příslušnou evropskou legislativu. Evropský výbor proto na začátku ledna roku 2013 zahájil dialog s Evropskou unii, pokud jde o zachovávání sociálních práv v rámci Evropské unie, zvláště v tomto obtížném krizovém období. Obracíme se nejen na Evropskou komisi, ale také na Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Výbor konstatuje, že Evropská unie potřebuje Evropskou sociální chartu, tak, eh, aby se jeho opatření eh, týkala nikoli trhu, ale všech občanů. Děkuji. Merci beaucoup, euh, Děkuji mnohokrát. To velice hodně doplnilo předchozí vyjádření a na sedm minut dávám slovo našemu poslednímu hostu, panu Torstenu Šultenovi, který je předsedou jednotky pro práci a mzdovou politiku Německého výzkumného evropského a sociálního ústavu VSI a máte bohaté zkušenosti v této oblasti. do níž eh, přispíváte v rámci nadace Hans Bokler. Máte opět sedm minut, pane Šultane, prosím. Já, um, no, vážené dámy pánové, budu hovořit německy. Děkuji vám srdečně za pozvání a za to, že mám možnost s vámi pohovořit. To, co tady přednesu, jsou výsledky výzkumu, které byly provedeny nejenom naším institutem, ale Eh, které odpovídají eh, celé síti institutů z celkově 12 evropských zemí, včetně o něch zemí, o které tady dnes jde. To znamená, je to taková spole, spol, spolupráce, výsledky, které vyplynuly ze spolupráce a rád bych se soustředil na jeden důležitý aspekt, který eh, hraje taky svou roli ve zprávě. A sice otázka toho, jaký dopad vlastně má politika trojky na mzdy, ale nejenom na mzdy samotné, ale především na celé mzdové systémy a systémy tarifních smluv. Tak, je jasné, že Základní hypotéza všech programů trojky se ubírá v tom směru, že země musí být více konkurenceschopné a tady právě snížení nákladů na práci jsou centrálním prvkem. A otázka, jak to udělat. Jsou to vlastně dvě cesty, které v programech trojky jsou zvoleny. Jedna je přímá intervence do mest a mzového vývoje, e, tím, že tady budou k stopům mzdovým a krácením mest. A ta druhá cesta, která je z dlouhodobějšího hlediska důležitější, to je e, zásah mohli bychom to nazvat jako strukturální reformu, zásah do systému tarifních smluv, tedy změny těchto systémů tarifních smluv. Už bylo eh, mluveno o tom, že první zásah do mzdové politiky, k tomu, eh, to byl vždycky ten ve veřejném sektoru, eh, to byl přímý zásah kdy různou měrou byla provedena krácení podklady čísla tady máte, nepůjdu do detailů, ale lze říct, že 30, někdy až v těch oblastech až 40 až 50 nominální krácení nastalo krácení tedy mest a platů ve veřejných službách, veřejní, veřejné oblasti. Tady to máme v čtyřech zemích. Mí kolegové už mluvili o minimálních mzdách. E, tady máme e, úroveň zmražování minimálních mest ve všech zemích, například v Řecku, masivní krácení, také v Irsku. Tam e, po nějakou dobu na tlak trajky došlo k krácení zvýšení minimální mzdy. A to zase pak ustoupilo, ale teprve poté, co vláda řekla, takže eh, za to ulevíme podnikům v jiných oblastech, mm, tak aby mohli ušetřit eh, náklady. Eh, to je ona přímá intervence. Ale co ještě podle mě důležitější, a možná méně se to objevuje ve veřejné diskuzi, je otázka toho, jaké dopady to skutečně má na systémy tarifních smluv, jaké představy, jaké přístupy tady volí trojka a jak doporučuje své strukturální reformy na trhu práce v, právě v systémech tarifních smluv. A komise v posledním roce mm, velmi jasné a veřejně řekla, jak si vlastně ona sama představuje ideální systém tarifních smluv. Eh, máme tady zprávu Labour Market Development v roku 2012, DGEC, ehm, a tady se konstatuje, že jde o to, aby eh, se snížila decrease of coverage, teda snížit po oblasti, které jsou pokryty eh, smlouvou, tedy o rozšíření, snížení rozšíření obecně závazných smluv tarifních. Celkově se zasazuje za velmi radikální decentralizaci, silnou decentralizaci, odbourání takzvaného principu výhodnosti. Jestliže třeba máte tarifní úroveň na podnikové úrovni, tak to může být výhodnější pro zaměstnance konference než to, co se uzavře na odvětvové úrovni, anebo eh, tento eh, princip má být odbourán a pak ehm, je tady eh, tak je to tady naformulováno ve zprávě a sice snížení moci stanovovat mzdy jako odbory jako strukturální reforma, která je teď pozitivní pro další vývoj na trhu práce. Když se podíváme na to, co se přesně v těchto zemích děje a jaké eh, formy uspůsobení eh, tady nastávají, tak můžeme říci, že to, co komise tady předkládá, že je to jako taková, takový kontrolní seznam, checklist, který v různých formách může být interpretován v různých zemích. V Řecku je to, myslím, nejjasnější. Tady máme tři velké reformy, měli jsme tři velké reformy v trhu práce, kde se stalo přesně to, co komise požadovala. Tedy obecně závazné smlouvy mají být odbourány, takzvaný princip výhodnosti, favorability clause byl zrušen. Pak tady eh, především v případě malých podniků eh, jim bylo dána možnost neodborovým zástupcům eh, uzavírat takovéto tarifní smlouvy a podobně. Zajímavé je, když se podíváte na to, co se skutečně v těchto zemích, této zemi děje. Na jedné straně tady máme radikální pokles těchto odvětových tarifních smluv. Odvětové smlouvy hrají stále menší roli, ale zároveň tady máme z krátkodobého hlediska obr- velký, velký, velký počet tarifních smluv podnikových, to nám ukázaly naše studie. Ty však jsou z velké části z 80% vypadají tak, eh, že mzdová úroveň, která v tomto odvětví existuje, ta byla podkopána a vlastně dochází k mzdovému krácení pro eh, zaměstnance. A tím jde ruku v ruce eh, i pokles toho takové vázanosti na tarif. Ty mm, počet zaměstnanců, které jsou pokryty těmito smlouvami právě v zemích, o kterých hovořím, mluvíme o zemích, které, byly velmi, mm, které mají velmi silné struktury středních a malých podniků. Podobný vývoj v Portugalsku. Tady už kolega o tom mluvil, o, především o vývoji a změnách o něch eh, obecně závazných smluv. Podívejte se i tady na čísla. Tady máme čísla o něch tarifně závazných smluv eh, ještě z roku 2011. To bylo 1,2 milionu zaměstnanců, kteří je pokryti tarifní smlouvou v roce 2012. To podle oficiálních čísel portugalského ministerstva práce už to bylo jenom něco eh, přes 300 tisíc. Takže o tři, tři čtvrtiny to e, pokleslo e, jenom za velmi krátké období a vidíte, že to přímo souvisí s onou reformou, e, že už tedy nebyly, nebylo rozšířen ten počet těchto obecně závazných smluv. Detaily, ještě připomenu, v Irsku máme podobný vývoj, dramatický kolaps klasických systémů sociálního partnerství a národních systémů tarifních smluv a pak Kypr. Kypr měl dosti decentrální systém, vždycky na Kypr Kypru, tam se hlavně soustředili eh, na indexaci eh, MES, to znamená automatické uspůsobení se eh, cenovém vývoji inflaci nebo míry inflace. A to mělo být pozměněno a mělo dojít tomuto přizpůsobení. A teď jsem to prošlo moc rychle. Španělsko tady není předmětem naší velké diskuze, ale mm, tam také bylo, existovalo memorandum, memorandum porozumění s programem kde byly požadovány podobné úpravy. Tam také existovaly již dalekosáhlé reformy, také došlo k dramatickému poklesu o nich eh, obecně závazných smluv a oblastí, které těmito smlouvami byly pokryty. Co se týče mes, tady to konkrétně znamená toto. Vidíme, že v posledních letech, v posledních čtyřech letech ve většině zemí Eh, máme takový poklesávající vývoj. Eh, v 16 z 28 zemích to šlo dolů a především, nebo nejvíce to poklesává v takzvaných programových státech. A dostávám se k závěru. Podle mého názoru trojka a mm, veřejně se to, je to vidět mnohem méně a myslím, doporučoval, abychom to ještě více potrhli. Vedlo to k tomu, že politika trojky ve všech těch zemích vedla k tomu, že máme radikální změny systému tarifních smluv, je tady systematické oslabení odvětvových tarifních smluv Dále eh, podkopávání těchto odvětvových smluv. Máme tady dramatický pokles vázanosti, dalšího rozšíření za obecně závazných smluv, tedy tarifní smlouva jako instituce stále eh, více pozbývá smyslu. A máme tady eh, tlak na mzdy, aby šly dolů a stále více slyšíme o nebezpečí deflace. A tento pokles reálných mest skutečně vede k tomu, že deflační spirála se popohání kupředu. Poptávka jde dolů a tím to má také ekonomický dopad dopad a e, negativní ekonomické efekty. Děkuji vám. Merci beaucoup. Merci à nous. Děkuji mnohokrát našim čtyřem expertům. Myslím si, že zde zasněli navzájem se doplňující pohledy a že nám osvětlili celou eh, problematiku zásahu trojky ve čtyřech zmiňovaných členských státech. Pokud jde o stínové zpravodaje, zaznamenala jsem žádost o slovo paní Režiny Bastos, co ostatní, paní Ines Zuber a potom dám slovo ostatním, kteří se o něj přihlásili. Pokud jde o organizaci diskuse, navrhuji tři minuty stínovým, pro stínové zpravodaje a poté dvě minuty pro další řečníky. Ještě tedy, kdo se hlásí, dříve než to uzavřu, přečtu to nyní paní Bastos, paní Cuber, Ana Gomez, Tomas Mann, pan Adi Georgios, Sofokleo, Schroeter, Costello, Estrela. A samozřejmě pan zpravodaj. Takže ještě další. Takže tímto uzavírám seznam řečníků a dávám slovo paní Dožině Bastos, tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu tím, že poděkuji všem čtyřem řečníkům, expertům za to, že nám tady přednesli své názory o tom, co se teď v těch čtyřech zemích Evropské unie odehrávalo, takže to probíhalo vlastně nesprávně. Pan Sarkas Alons to na začátku řekl, chtěli bychom eh, sociální aspekty a úlohu trojky v těchto čtyřech zemích důkladně proskoumat a nejprve tedy je třeba to všechno dát do určitého kontextu a tento kontext se samozřejmě liší země od země. Důvody proto Řecko, Španělsko, Portugalsko, Řecko, to, tam, kde tedy ty důvody vedly k tomu, že se obrátili na trojku, jsou rozdílné a samozřejmě v těchto zemích je eh, situace situace mnohem obtížnější než v ostatních. V mé zemi například podle socialistické vlády jde o to, že máme neuvěřitelně vysoké státní zadlužení, tedy státní zadluženost je taková, že vede samozřejmě k tomu, že jsme byli eh, krátce před bankrotem. Takže 78 miliard Eh, eur přislíbila trojka, eh, aniž by tedy Portugalsko mohlo své sociální závazky splnit ani v oblasti důchodu, ani v oblasti platu při dodržení systému sociálního zabezpečení a zdravotního systému. Proto je třeba nutno říci, že Nemůžeme tady říci, že ty různé programy byly eh, řádně provedeny a tyto programy, že tedy neměly příliš velký dopad sociální oblasti. Eh, mladí lidé eh, jsou opravdu nezaměstnaní, nezaměstnanost je eh, v různých zemích velmi vysoká, což je alarmující, i když v posledních měsících v Portugalsku došlo v oblasti nezaměstnanosti k pozitivnímu vývoji, především v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí, ale celkově v ekonomice máme pozitivní signály. Hlavní chyba, která tady byla zmíněna, což zmínil pan pan Silva Penena no, při vytváření těch pomocných programů došlo k té chybě, že na to bylo opravdu málo času. Tři roky na vypracování enormně strukturálního reformního programu v různé oblasti ekonomiky a zaměstnanosti, sociální oblasti. Takovýto program samozřejmě má i svoji cenu a tuto cenu můžeme také vidět. Není nutno bezpodmínečně hovořit o těch negativních dopadech pro občany. Nyní tedy se spíše jedná o to, abychom viděli, jaká jsou opatření, jak můžeme jednat, kdo může nějakým způsobem jednat tak, aby Evropská unie i v budoucnu mohla zaznamenávat eh, v této velice důležité otázce růst a především pokud jde o tuto záležitost, že na to bylo málo času, to je třeba zmínit. Jestliže tedy teď EV, ředitelka EVF provádí analýzu a jestliže se nyní hodnotí programy, tak je třeba zmínit, že nebyla možná žádná flexibilita a že státy neměly pro tyto programy dostatek času. Děkuji, kolegyně. Dávám slovo paní Ines Subr. Chci připomenout, že máme slyšení a, a že bychom měli využít přítomnosti našich expertů a klást jim otázky. Takže paní Ines Cuber, tři minuty. Obrigada, uh, bom dia a todos. Uh, eh, deixem... Přeji hezké dopoledne vám všem. Zvláště bych chtěla eh, poděkovat panu Benedovi za jeho příspěvek a také bych chtěla hned připojit pár otázek. Diagnóza, která byla provedena, je podobná jako diagnóza kterou provedla má frakce. Myslím si, že v případě této diagnózy jsme si asi zajedno. Jestliže však této diagnozy je zjištěno, že došlo k chybám a když se teď řekne, že růst těchto zemí je ohrožen, tak proč tato opatření nemůžeme zase zvrátit? Například otázka potávky na vnitřním trhu. To přeci bylo představeno jako jedním z problémů těchto zemí v souvislosti s problémy růstu. Nebylo by tedy správné, kdybychom mzdy zvýšili? Pokud zvýšíme mzdy, platy, pokud budeme požadovat tarifní smlouvy, pokud se učiní takováto opatření, nejsou to právě ta opatření, která se mají učinit proto, aby poptávka na vnitřním trhu byla podpořena a abychom posílili ekonomiku, ale právě se, to je právě opak toho, co se děje teď eh, v logice celého tohoto programu Trojky. Jestliže provádíme takováto posouzení, a mluvíme o sociálních dopadech mm, v našem výboru, tak bychom mm, to neměli omezovat pouze na ekonomická opatření, která byla provedena. To všechno je vzájemně propojeno. Programy trojky byly eh, charakterizovány především tím, že na jedné straně eh, vznikla chudoba, bída, eh, že lidé mm, odcházeli z o něch zemí, ale zároveň tu mm, velcí milionáři stále více bohatli a stále generovali větší zisky, to znamená vznikaly velké nerovnosti v těchto zemích. A mm, tomu se musíme věnovat také. A pak další otázka, kterou bych ráda položila. Bylo taky řečeno, že úroková míra těchto zemí už není únosná. Dluhy stoupají a tyto dluhy a tato úroková míra to vede k tomu, že už nemůže vznikat další blahobyt, protože tyto úroky přece musí být splaceny, dluhy musí být přece splaceny. Tak, aby já jsem tady stínová zpravodajka eh, této zprávy v mé frakci a tady máme takovéto stanovisko pro, zamítáme tyto programy trojky. Vůbec to nemůžeme podpořit. Eh, Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo paní Ana Gomez dvě minuty. Tady eh, souhlasila eh, s pana Bemedu a chtěla bych zúraznit to, co říkal. A sice jeho pozice, kdy říkal, že odráží stanovisko jako odborů a podnikatelských organizací. Eh, to je delegace Evropského parlamentu, která nedávno eh, byla v Lisabonu a ověřovala to na setkání se všemi těmito aktéry. Titulky dnes v Portugalsku jsou o dámě, která Ehm, ehm, má neopravatelnou rakovinu, protože nebyla schopna eh, se nechat provést kolonoskopii, čekala dva roky, právě protože dochází ke škrtání v oblasti veřejného zdravotnictví ehm, eh, jsou tady lidé, kteří páchají sebevraždu, protože nemají peníze na to, aby si koupili potraviny, ale jsou tady eh, děti, které jedí pouze ve škole. Jsou to články nebo titulky o nezaměstnanosti. Ano, o, ona se trošku poklesává, ale nezaměstnanost mladých lidí, ta se zvyšuje. A vlastně 37% je to eh, a je to 200 tisíc eh, nejkvalifikovanějších mladých lidí, kteří odešli za poslední rok ze země. A toto je zničující rána pro eh, konkurenceschopnost evropské ekonomiky Portugalsku. A to je výsledkem právě této politiky trojky a naší vlády, která je trojkističtější než sama trojka. Ta vláda převálcovává, se snaží eh, mm, převálcovat mm, soudní rozhodnutí a eh, chce, chce se pustit do dalších škrtů mm, v oblasti důchodů. A to souvisí také s privatizací. Dokonce i to, s čím se nepočítá memorandum porozumění. A mimochodem jsou to ty podniky, které byly privatizovány. Tady vidíme, že se tam, že to tam nepokračuje. Žádná z reform, které byly přislíbeny, nepokračuje, protože se seškrtávají důchody v těch sektorech, které má v rukou stát. To znamená, má otázka na pana kolegu a ostatní. Když se podíváme na konkrétní zodpovědnost Evropské komise tady dochází k porušování evropského eh, práva, sociální charty a lidských práv. Všechny, to, všechno toho, tohoto se to týká. Co můžeme tedy udělat, tak abychom vylepšili demokratickou kontrolu do budoucna? Ehm, demokratickou kontrolu komise. Co může udělat parlament a eh, eh, také role Evropské centrální banky, protože není možné, aby tato banka pokračovala a byla i nadále součástí takovýchto struktur, s tím, že zanedbává sociální, ekonomické otázky, otázky dlouhodobé eh, konkurenceschopnosti. A to se netýká pouze mé země, ale vlastně celé Evropské unie. Eh, Thomas Mann. Děkuji, Thomas Mann, dvě minuty. Děkuji. Chtěl bych se zmínit o tom, co řekl Alessandro. Staráme se o to, že úloha lidí, které jsou tedy, kteří jsou tím potrefeni, eh, není tedy nahlížena stejným způsobem. Já si myslím, že je třeba říct, je správné, že musí být rozpočty v pořádku. To, co se teď musí vypracovat, to tedy chyby, které třeba odstranit, protože eh, se dočasně dokonce někde neplatili vůbec žádné daně, protože na to nebyly systémy, tak je třeba reagovat. A teď se říká, to je vina trojka, musíme to změnit, musíme zrušit, ale já si myslím, že musíme dospět k společnému závěru. To znamená říci si, jak dosáhneme toho, aby lidé řekli, je dobře a správně, že došlo k reformám, abychom mohli mohli říci, vytváříme únosnou bilanci, podle níž můžeme dosáhnout růstu, ale potřebujeme k tomu samozřejmě předpoklady, potřebujeme symetrii, nikoli asymetrii. Reformy ano, pokud tedy lidé jsou schopni s tím držet krok, můžeme změnit úrokové sazby, můžeme změnit také samozřejmě přísliby, můžeme změnit také to, že je třeba v určitém okamžiku některé příspěvky vrátit, ale eh, musíme dbát eh, pozor na, na to, abychom se setkali se souhlasem. Eh, všechno samozřejmě nemůžeme mít Eh, najednou. Máme tady nějakou šanci na akceptanci. Je to opravdu velice tvrdé opatření. Možná, že je tady málo pravidel, malá zodpovědnost, žádná transparentnost, ale my chceme, aby se trojka zodpovídala a z politické strany k tomu samozřejmě přispíváme. Facit. Jestliže dosáhneme toho, že lidé budou cítit, že tyto reformy jsou pro ně důležité a správné, tak co se stane? Vidíte, Irsko už se dostává ku předu, také Španělsko, to znamená, šance jsou dány. A jak to zvládneme? Já nechci, aby vznikla situace, jak eh, ten komik v Řecku eh, ne, řekl, nebo aby se řeklo to, co tvrdí eh, úsvit v Řecku. Evropa je příliš důležitá. Další kolega, dvě minuty a nyní už budu muset být přísná. Děkuji mnohokrát. Já bych na úvod chtěl říci, že se nedomnívám, že ta to schůze bude mít nějaké konkrétní výsledky. Myslím si, že tady eh, všichni spíše tak plácáme. parlament eh, měl eh, v této oblasti hrát zásadní úlohu. Pokud ji hrát eh, nemůžeme, tak toho asi příliš mnoho nezměníme. Druhá věc, o které se před chvílí zmiňoval pan zpravodaj Cerkas, je třeba, abychom ukázali, že zde v Evropské unii je také ten lidský element, ne v jednáních parlamentu, ale v jednáních trojky, která rozhodnutí činí ale tam ve skutečnosti toho humanismu, toho lidského elementu příliš mnoho není. Protože tam jednají lidé, kteří mají 40krát více peněz než ti pracující, kterých se ty schvalované programy trvají. Někdo má 500 euro, někdo má 20 tisíc euro, takže ti lidé, kteří přijímají ta rozhodnutí v rámci trojky, si v podstatě nedovedou představit eh, životy těch, kterých se ta rozhodnutí týkají. Pokud jde o Kypr, já nechci hovořit eh, o různých číselných údajích, o vzrůstu nezaměstnanosti, o tom, co probíhá v nemocnicích, eh, o tom, jak děti jsou nemocné a omdlévají, protože nemají dostatečnou výživu. jasné ale je to, že Kypr má tyto problémy, protože jsme vstoupili do eurozóny a nyní musíme eh, řešit problémy, které členství v eurozóně, které z toho vyplývají. Nyní pan eh, Sofokleus, prosím opět, abyste dodržel řečnický čas. Trojka neuspěla. Ta opatření, která byla přijata nevedla k pozitivním výsledkům, ale spíše ještě posílila recesi a nezaměstnanost. Přispělo to k, dezorganizaci sociální sítě členských států a rovněž to posílilo nepřijímání trojky a Evropské unie jako takové ze strany obyvatelstva. To je bohužel vše pravda. zvýšily se ceny zboží, nikoli jejich reálná hodnota. Čísla jsou velice výmluvná. V Řecku 27 eh, lidí je nezaměstnaných. Zvyšuje se také počet eh, chudých lidí. Míra chudoby respektive práh eh, pro chudobu se také snižuje a to ve všech zasažených zemích. Já se domnívám, že je celá nezbytné, aby trojka uznala chyby, ve které její politika vyústila a také je třeba tuto politiku změnit, protože abychom eh, znovu nastartovali politiku, potřebujeme prostředky, potřebujeme zdroje a investice, nikoli úsporná a represivní opatření. A čím dříve si toto uvědomíme, tím lépe. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že kolegové nekladou expertům otázky, proto znovu připomínám, že zde máme slyšení, máme zde čtyři experty, Nyní paní Schröter a pan, potom pan Kostelo dvě minuty. Ano, děkuji za slovo. Velice s velikým zájmem jsem poslouchala vaše příspěvky, především Silvu Penedu, tohoto kolegu velice dobře znám z dlouhé spolupráce v tomto výboru. A velice mě to tedy zajímalo, jak jste ve svém kritickém příspěvku prezentoval určité skutečnosti a také zřetelně jste poukázal na zásadní chyby trojky. to nás samozřejmě eh, vede k tomu, že jsme jakožto výbor alarmováni. Musíme se trojce dívat mnohem více na prsty, musíme s nimi mnohem úžeji spolupracovat a jejich eh, programy prověřovat, aby to, co se navrhuje, mělo vůbec smysl, zda je to inteligentní, zda je to chytré, jak jste řekl, že tedy eh, některé strukturální reformy vůbec neproběhly a že byly pouze povrchové a že to dokonce mělo negativní dopady na zem, na příslušnou zem. Mě by zajímalo, víme, jak by mohla probíhat spolupráce s tímto parlamentem, protože vy tento parlament znáte, jak si dokážete představit, že my bychom s těmi programovými zeměmi spolupracovali, abychom v budoucnu budoucnu se eh, s těmito programy dokázali vypořádat, abychom je mohli splnit. To je naše hlavní přání. Děkuji Elmar Costello a potom paní Strela. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chtěla poděkovat Erson Čekasovi a mluvčím za všechny její příspěvky. Myslím si, že příspěvky eh, našich eh, odborníků byly velice užitečné. Je tady jasný koncept v tom, že spousta chyb udělala eh, trojka v těchto programových zemích. Já jsem Serska a mohu potvrdit to, že přesto, že mm, jsme mě, mm, tady máme za sebou tento program, tak s tím budeme s tím dědictvím žít ještě po mnoho let. A má první otázka Eh, vidíme tady a slyšíme dnes na tomto slyšení, že chyby, které byly učiněny trojkou, mm, že je tady pořád ještě snaha pokračovat v této politice úsporných opatření a politiky s tím spojené a tuto uhalovat na e, všechny tyto země. Co se týče Irska, tady ta, e, v roce 2010 e, pak jsme v prosinci setkání, ale byly tady s tím spojeny sociální náklady. Ostatní hovořili také s těmito, o těchto nákladech ve svých zemích. Irsko není žádnou výjimkou. Oblast veřejných služeb, sociální ochrany, to má velký velký dopad také na počet nezaměstnaných a e, také odliv mladých lidí. To je velkým problémem v Irsku. Přišli jsme o čtvrtinu našich mladých lidí. 167 tisíc lidí od roku 2009 odešlo. A pokud nebudeme mít mladé e, kvalifikované lidi, tak to bude velice obtížné e, přitáhnout další investice a kvalifikované pracovní místa do budoucna členové trojky přišli a vlastně tady měli konzultace v Irsku, byli, mluvili také, řekli, že se mluvili s zástupci odboru a parlamentu, ale na kongresu odboru se řeklo, že to byla jenom jednostranná konzultace Mm, a my máme progresivní hnutí odborové, které přišlo s velmi progresivními návrhy reformy v veřejném sektoru a tady byly předloženy zásadní eh, návrhy na další reformy a pokrok, který by vytvořil pracovní příležitosti a byl by cestou ku předu, ale trojka odmítla naslouchat. A nebyla tady žádná demokratická zodpovědnost ze strany trojky. Takže bych se chtěla zeptat, jak my můžeme přimět trojku, aby eh, převzala větší demokratickou zodpovědnost. Skutečnost musím kolegyni přerušit a Slovo dostává další. Čaba Ory, Merci beaucoup. Um, eu queria começar por eh, felicitar o relator. Ano. Děkuji. Chci říct si, že poděku, chtěla poděkovat um, zpravodaji za vynikající zprávu, také Děkuji znalcům, hlavně panu Penedovi, mému krajanovi. A měla bych otázku, ta e, je nasměrována na e, pana e, Peneda. Mluvil tady o portugalské situaci, kterou nastínil a říkal, že tady existoval rozdíl mezi tím, co bylo říkáno předtím a co pak skutečně nastalo v ekonomické, co se týče ekonomické a sociální situace v Portugalsku. A také byla zohledněna skutečnost, že tento program v květnu bude pozměněn. Chtěla bych se tedy zeptat, co to znamená konec úsporných opatření, e, co to pak znamená pro další vývoj no, úroku a co to bude znamenat pro vývoj ekonomiky jako takové. Druhá věc má co dočinění s veřejnými a soukromými eh, dluhy. Když ehm, se začal uskutečňovat program, tak ehm, soukromé dluhy v Portugalsku ehm, byly víc než eh, dvojnásobek veřejných dluhů. Jaké dopady to tedy mělo na zhoršení se situace, protože se hodně mluví o veřejném zadlužení. Řekli jsme, že to je vysoké, 90% HDP, ale dnes už je to vlastně 30% HDP, tedy veřejné zadlužení je také, také narostlo během doby, kdy působil tento program. A v souvislosti s tím, co tady řekli všichni odborníci, bych ještě chtěla položit všem otázku. Různí vědci, ekonomové v celém tomto procesu, a také tam byli nositelé Nobelových cen mezi nimi, ti hovořili všichni o důsledcích této politiky, eh, tohoto přetížení eh, úspornými opatřeními a mm, jejich hlasy nebyly eh, vyslyšeny. A zodpovědní lidé za tuto situaci. Vážení kolegové, Vážení kolegové, pokud nechcete, abych vás přerušovala, tak prosím respektujte uh, tu řečnickou dobu, protože už takto máme velké spoždění. Vím, že to téma je důležité, ale musíme uh, to stihnout. Pan Čaba Ory. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, poslouchal jsem přednášky velice eh, pozorně. Co si myslíte o mé zemi, o Maďarsku? Maďarsko patřilo k prvním státům, které eh, se eh, podíleli na úvěru, který poskytla Evropská unie a tento úvěr velice zemi pomohl. To samozřejmě mělo velmi, eh, za následek velmi přísná úsporná opatření. Tehdejší vláda nebyla opakovaně zvolena a nová vláda byla konfrontována touto situací Máme zde multinacionální podniky, poskytovatele, dodavatele energií, banky a mnohé instituce byly zapojeny do tohoto procesu. Eh, prodělali jsme celou řadu konfliktů a téměř všechno, pokud šlo o ty úvěry, jsme Světové bance museli splatit. Již třetí rok držíme státní zadluženost pod třemi procenty HDP a v tomto roce jsme mohli zaznamenat jednoprocentní hospodářský růst. A mzdy a platy také rostou takže eh, jsme si zvolili úplně jiný směr. Jak už bylo řečeno, eh, vstoupili jsme eh, do celé řady konfliktů, ale teď vidíme plody našeho rozhodnutí. Co si o tom myslí kolegové experti? Je možné zvolit nějakou jinou cestu? Vyplatí se tady v tomto nějak experimentovat? a jaká je ta dobrá praxe. Děkuji. Děkuji, prosím další řečnici. Dvě minuty, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla zdůraznit, že se plně připojuji k tomu, co říkal pan zpravodaj Cerkas. Když jsem zde poslouchala, jaké škody opatření trojky vyvolávají, Přemýšlela jsem také o těch eh, strukturálních opatřeních navrhovaných eh, pro země jihu a v podstatě zde máme stejný výsledek. Eh, snižování sociálních práv, sociální ochrany, to trojka nemůže popřít. Já si domnívám, že to vede k tomu, že naši občané nám potom říkají, že Evropě nevěří. A myslím si, že to je problém, že v současnosti se občané od Evropy odklánějí právě z důvodu těchto katastrofálních dopadů těchto opatření. Já bych chtěla poděkovat našim expertům a chtěla bych se jich zeptat, zda se domnívají, zda bychom eh, mohli stanovit určité eh, pravidlo, podle kterého by abychom jaksi zajistili to vyrovnání rozpočtů, ale zároveň eh, bychom stanovili pravidlo, že občané musí mít minimální mzdu, která bude minimálně nad hranicí chudoby, protože v současnosti máme zaměstnance a máme eh, lidi, kteří mají plat nicméně pohybují se pod hranicí chudoby. A my v podstatě tyto situace fixujeme. Děkuji. Předám uh, nyní uh, slovo panu Sirkasovi, čtyři minuty. Eh, chtěl bych položit otázku všem expertům, všem referujícím, přičem zástupce Evropské rady už bohužel opustil sál. Protože bych byl rád řekl toto vzhledem k situaci Nemůžeme nic udělat, protože Evropská unie ani nepodepsala sociální chartu, ale máme tady článek 151 smlouvy, který nás zavazuje k tomu, abychom umluvu této charty dodržovali. Takže do budoucna bychom mohli mnohé udělat eh, pro to, abychom našli správné mechanismy, ale tento zástupce už bohužel odešel. Všem ostatním bych chtěl říci, že to na mě udělalo veliký dojem. Vaše stanoviska bylo to velmi mnohostrané, a myslím si, že analýzu ještě budeme mm, eh, dále provádět a půjdeme do hloubky. A není to jenom otázka ideologie, jestli napravo nebo doleva, ale jde o obhajobu Evropy, o obhajobu eh, chybějící jednoty evropské. A vlastně jde taky o tom, abychom lidem napomohli protože si můžeme položit otázku, jestli reální ekonomika je ve, ve službách lidí, anebo jestli je to spíš opačně. A vy jste přesně mm, tyto otázky osvětlili. Rád bych však ještě reagoval na otázku pana Mana. Vidím, že tyto programy mm, byly osvětleny. Jde tady o obtížná historická rozhodování, e, nebyla tady žádná suverenita, otázka vlastní měny. Vlastně došlo k, opravdu k vydírání, šlo o to e, tady uvalit na tyto státy politiku. A vzpomínám ještě na rozsudek portugalského, portugalského ústavního soudu. Prezident tenkrát viděl instrukce trojky a věděl velmi dobře, že to porušuje eh, ústavní, eh, rozhodnutí ústavního soudu, co se týče minimální mest. Chci, chtěl bych eh, odkázat na tento rozsudek z dubna roku 2013. Další na adresu pana Torese. Paní předsedkyně už to říkala, bylo by dobré, kdybyste provedli nejen analýzu situace, ale kdybyste také nastínili alternativy, které povedou k reformám. Tady nejde pouze o úsporná opatření, ale e, přejeme si reformy a úsporná opatření, která povedou k řešení daných problémů a nebudou e, vést k dalším problémům. Proto má otázka na vás. Už jste e, někdy slyšeli otázku rady nebo komise, mm, byli jste osloveni někdy v minulosti komisí nebo radou jako odborníci z IAO? A pak ještě něco, co se týká budoucnosti. Jste schopni nás podpořit, když půjde o to nalézt celoevropskou odpověď. To je cíl mé zprávy, protože tady jde o všechna opatření, všechny perspektivy, nejenom o ekonomickou komponentu, ale také o komponentu sociální. Byli byste připraveni eh, nás v tomto podpořit do budoucna, až budeme dělat mm, způsobovací eh, opatření a až abychom zohlednili tato tyto sociální komponenty. Ještě pár vteřinek, paní předsedkyně, proto bych ještě chtěl no, učinit jednu poznámku. Snad nepřekročím eh, dobu, která je mi stanovena. Jde o hlubší eh, filozofické otázky, ale Evropa nám ukázala, že když zapomeneme na zásadní, základní princip, když totiž prostředky v politice eh, eh, budou chybět. Tady nejde jenom o cíle, ale také prostředky, jak těchto cílů dosáhnout. A když na tyto zapomeneme, ať už, eh, já myslím tedy celkové, všechny prostředky, jestliže je ztratíme z očí, Jestliže zapomeneme na to, že politika má co dočinění s prostředky, že musí být demokratická, inteligentní, že tyto prostředky nesmí být vnucovány, jako to bylo v tomto případě, pak eh, budeme mít před sebou novou hroznou formu totalitarismu, kde bude vládnout pouze ekonomika. Jenom ekonomická data. Paní předsedkyně, myslím si, že parlament by se měl znovu chopit demokratické iniciativy a děkuji srdečně všem zástupcům občanské společnosti, které, kteří by nás v tom chtěli podpořit. Děkuji, vyslechli jsme si všechny členy, kteří chtěli hovořit. Pan Petr Stangos zde již bohužel mezi námi není, musel odejít. Já proto předám slovo zbývajícím třem expertům, které zde máme. Nejprve panu José Silvu Penedovi. Pět minut a poprosím vás, abyste tuto dobu respektoval. Děkuji. Eh, vou tentar ser sintético e responder às perguntas objetivas. Quanto à... Děkuji. Pokusím se být pokud možno stručný. To, co řekla paní Regina Bastos, eh, tak na to chci reagovat. Jsem eh, optimista navzdory všemu a sice z jednoduchého důvodu, protože schopnost portugalská a portugalských podniků je skutečně mimořádná. A takže ty podniky skutečně tuto situaci dokáží zvládnout. A samozřejmě dávky a daně, eh, ty jsou podobné jako v Itálii a Španělsku a také úroky a také například eh, náklady na energie, ty jsou rovněž vysoké. A samozřejmě eh, vidíme, že postupně můžeme z této situace vybřednout, ale krize byla tak velká, eh, ale neznamenalo to, že bychom se museli vrátit do výchozího bodu. Teď jsme v určité mezifázi, což je fáze, která je skutečně charakterizována mnoha chybami a mnohými nespravedlnostmi, ale to je přechodná fáze. Pro příští fázi musíme být mnohem náročnější v souvislosti s tím, eh, co tedy chceme dosáhnout. Snížení veřejného schodku nemůže nemůže být jediným cílem. Musíme tady také mít další nástroje. Musíme mít eh, nástroje na snížení nezaměstnanosti, jinak nebudeme schopni vyřešit sociální problémy. A paní Iné Zuber, vy jste hovořili o nesplacených dluzích. Je třeba se tady pokusit současně vyřešit dva problémy, ale to si protiřečí. Nemůžeme na jedné straně eh, bojovat proti externím problémům a současně mít problém s rozpočtovým deficitem. To se takhle v trojce dělalo, nebylo možno ovlivnit měnu, ale ovlivnily se náklady na práci a postupy. To bylo možno udělat, takže ta externí nerovnováha by se dala odstranit tím, že by se méně importovalo. A samozřejmě, eh, pokud eh, budeme snižovat tyto dopady, nemůžeme snižovat deficit. To, co lze trojce vyčítat, to je, jestliže je nějaký stát nemocný, tak je tady samozřejmě povinnost lékaře vyšetřit nemocného, jaké jsou příčiny jeho nemoci. A to se neudělalo. Nabídlo se jenom jedno řešení. A sociální partneři nebyli dostatečně zohledněni. Zaměstnavatelé a odbory ty chtěli provést změny, ale trojka, ta tedy se nepohnula ani o centimetru, centimetr směrem k sociálním partnerům. Nemáme tolik času, abychom o všem hovořili, ale já mohu říci, že tomu takto skutečně bylo. A teď tedy otázka o úloze Evropského parlamentu. Já vím, že teď nemohu na tuto otázku dát vyčerpávající odpověď, ale myslím si, že zásadní problém je to, co tady zmínil Thomas Mann. Můžeme tedy mít jednotnou měnu v regionu, kde jsou silné strukturální nerovnováhy a rozdílná struktura, Eh, jestliže tedy ve vaší, vaše politická odpověď zní ano, tak eh, tyto eh, postižené regiony nemohou být tabula ráza. Tady musíme vůči Portugalsku postupovat samozřejmě také s určitými rozdíly. Jinak to bude chybné. Nemůžeme tady používat jenom jednoduché modely a určité věci se skupovat. Pokud tedy eh, můžeme hovořit o činnosti trojky, tak to nemá nic společného s tím, co nám řekli znáci a také představitelé portugalského hospodářství. Pak tady byl dotaz, je to konec úsporné politiky a konec trojky? Ne, samozřejmě, že ne závazek, který má portugalský stát vůči Evropské unii, tedy schodky, dluhy, eh, eh, snížení rozpočtového schodku, to je samozřejmě všechno, co musí Portugalsko dále konsolidovat. Problém je následující, buď to budeme schopni to udělat, a dopady úsporné politiky můžeme zmírnit, anebo k tomu schopni nejsme. Musíme se podílet na tom rozhodnutí, co chceme v budoucnu udělat. A tady tomu tak nebylo. Evropští byrokraté se rozhodli, co máme udělat a já teď doufám, že v Portugalsku se politické síly sjednotí a oživí střednědobý program například na 10 let a budou sledovat různé cíle, státní reformu, zotavení ekonomiky a konzolidaci veřejných rozpočtů. Já vás bohužel musím přerušit pan Raymond Torres nyní. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za kvalitu této debaty a také za ty otázky, které si myslím jsou velice významné. Celá řada těch otázek se týkala vlastně toho, proč bychom měli pokračovat eh, v těchto opatřeních vzhledem k těm dosaženým nebo spíše nedosaženým výsledkům. Já bych chtěl v první řadě hovořit eh, o vnímání toho, že určitá opatření, která byla přijata, byla negativní, negativně dopadla na pracovní trh a zaměstnanost. A já si myslím, že to je určité vnímání a že to je v zásadě také způsobeno tím, že lidé, kteří ta opatření připravovali, byli odborníci na makroekonomii, ale nikoli na sociální problematiku. Druhá věc je, že eh, nelze eh, provádět eh, rozpočtové úpravy jinak, než to bylo stanoveno. Že tedy není možno upravit obsah a rytmus těch ref, roz, rozpoč, reformy rozpočtových struktur tak, aby byly více uspůsobeny pracovnímu trhu. Ukazuje se, že výzkumy Mezinárodního měnového fondu v posledních eh, letech hovoří o tom, že špatně provedené reformy budou mít mnohem negativnější dopady na pracovní trh a na obnovu ekonomiky. Bohužel tyto eh, zprávy Mezinárodního měnového fondu byly zveřejněny až poté, co byla přijata opatření trojky. Také Jde o otázku struktury eurozóny a to, že oblast, která má jednu měnu, potřebuje také určité jednotné instituce. Jednak na té úrovni finanční, bankovní, ale také samozřejmě na té úrovni sociální. Je třeba, aby zde byl ten sociální pilíř, který v současnosti představují především strukturální fondy, které ovšem s tímto cílem nevznikly. Další důležitou otázku položil pan Tomas Mann, jakým eh, způsobem eh, začlenit eh, obyvatelstvo stvo více do těch reform, jak obyvatele Evropské unie přesvědčit. Já si myslím, že zde jsou tři velice důležité prvky, alespoň podle šetření, která provádíme ve více než 150 zemích. A to je to, že země, zvláště ty, kde probíhá krize, je velice eh, citlivá k vyrovnanosti těch reform. To znamená, že eh, lidem se nelíbí to, že reformy jsou velice agresivně prováděny například v oblasti pracovního trhu a mnohem mm, pomaleji probíhají v určitých eh, dalších oblastech, například v oblasti energetiky, v oblasti trhu se službami. A to je velice důležité změnit. Také je třeba, aby veřejnost měla dlouhodobou vizi. Jak připomněl i pan Peneda, zde se zatím postupovalo velice rychle u těch reform a já se nicméně domnívám, že nyní docházíme k okamžiku, kdy bude třeba provést určité změny a bude tedy možnost veřejnost i s tím dlouhodobým výhledem, s tou dlouhodobou strategií seznámit. A za třetí, lidé potřebují také konkrétní řešení pro svůj pro své konkrétní eh, problémy. Jde například o aktivaci pracovního trhu, tak aby lépe odpovídal eh, mladým lidem. A také je třeba připravit eh, programy pro ty domácnosti, kde jsou oba rodiče nezaměstnaní protože tam je veliké nebezpečí toho, že propadnou do chudoby. Dále k tomu, co říkal pan Serka, zda byla konzultována Evropská investiční banka. Já bych chtěl říci, že probíhá dlouhodobá spolupráce mezi Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí, která vedla k určitým eh, dobrým výsledkům a od začátku krize se tato spolupráce ještě zúžila. Nicméně pokud jde o ta konkrétní opatření, která trojka provedla, tak zde patrně z časových důvodů banka konzultována nebyla. A je možné, že až eh, bude trojka připravovat další opatření, bylo by dobré zapojit eh, Evropskou investiční banku do této přípravy a také by bylo vhodné připravit určitý e, postup vyhodnocování, kontroly těch opatření, protože zmílit se mohou všichni, ale důležité by bylo provádět e, kontroly. Děkuji mnohokrát a posledním naším expertem je pan Torsten Schulten. Pět minut. Ano, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat také srdečně za všechny příspěvky a otázky a pokusím se eh, ještě jednou to zhrnout, protože když hovoříme o trojce, tak vlastně diskutujeme o třech zásadních otázkách. Jedna je demokratická kvalita celé této záležitosti, pak sociální dopady a otázka toho, jestli vůbec to ekonomicky dává smysl, jestli je to z ekonomického hlediska ta správná cesta. Myslím si, že v případě demokratické kvality tam se jasně ukázalo, a tady bych velmi podpořil váš návrh, kdy řekneme, že v rámci těchto struktur trojky, to jsou prostě struktury, které se úplně vymkly demokratické eh, kontrole. Otázka to, co jaké instituce, třeba jako Evropská centrální banka, mohou udělat, které vlastně nemají ani mandát eh, se pustit do reform na trhu práce, ale víme velmi dobře, mm, že mají velký vliv eh, tyto instituce na celý tento vývoj. A myslím si, že mm, v rámci této konstrukce trojky se nedostaneme dál, ale cesta, která je také tak nastíněna, aspoň jsem tak pochopil ve zprávě, je v tom, že celou tuto ekonomickou politiku musíme vrátit do klasických institucí Evropské unie a tím eh, více zaangažovat Evropský parlament. To je, myslím, správná cesta. To ale upřímně řečeno taky znamená, že teď je konec této konstrukce trojky. Ta se v této formě neosvědčila. Co se týče sociálních záležitostí, katastrofální sociální dopady, tady jsme to o tom slyšeli v mnoha příspěvcích a kromě toho eh, se jasně ukazuje, že legitimace Evropské unie. Tu docílíme pouze tehdy, když tyto sociální problémy skutečně začneme řešit, protože mm, proč, když tady máme negativní dopady na evropskou politiku, když je cítíme na vlastní kůži, proč bychom to měli eh, podporovat? Mm, tady to ne, ne, nenapůžeme hezkými programy nebo mluvením, ale myslím si jenom tím, že se konkrétně do těchto problémů pustíme. A to vede k zásadní otázce, jestli tato reforma trojky, jestli to vůbec je z ekonomického hlediska racionální, jestli to ekonomicky funguje. A tady myslím, je tomu podobně, tady bych navázal na své předřečníky, eh, v každém ohledu, protože se to i z ekonomického hlediska neosvědčilo. Chtěl bych to jasně ukázat na otázce mest, to je, má takový ústřední význam. Ehm, šlo vždycky o to, že budeme krátit mzdy, no je to velmi jednoduché, zkrátí se mzdy, tím se podniky stanou konkurenceschopnějšími, budou více exportovat a tím dojde k většímu růstu, rozmachu a tak dále. Teď mzdy eh, šly velice hodně dolů ale vůbec nezaznamenáváme tento mm, eh, přírůstek mm, eh, z konkurenceschopnosti. Naopak studie Mezinárodního měnového fondu samotného ukazují mm, přesně onu souvislost eh, jinou. Ono to nevede k tomu, že podniky tím mohou snižovat ceny a tím se stávat konkurenceschopnějšími a prodávat více zboží. Naopak poslední zpráva toho, toho měnového fondu ukazuje, že marže ziskové podniků se zvětšily. Takže ta souvislost a to je ono, tady se špatně soustředíme právě na eh, trh práce. Je zapotřebí eh, tady najít ty správné páky, podívat se na otázku mest. Hm, eh, dramatická situace, myslím, je v tom, že ve všech těchto zemích, a já jsem se to pokusil tady ukázat, eh, tady, tady jsou z instituce, eh, tady v nich smluv, mluvíme o hezké sociální Evropě, o tom, jak důležití jsou sociální partneři, ale v těchto zemích eh, celé instituce tarifních smluv na tlak trojky se staly důležitou součástí, která byla ale zničena. V Portugalsku třetina lidí, kteří před dvěma lety byli pokryti tarifní smlouvou, to tam už není. To šlo dramaticky dolů. A musíme si uvědomit, eh, jaké jsou alternativy. Je tu řada koncepcí, které nám jasně ukazují, že když půjdeme jenom přes konkurenceschopnost nebo tlak na náklady a že to povede k novému modelu růstu, musíme si uvědomit, že to nefunguje. To nám ukazuje studie Evropského měnového, Mezinárodního měnového fondu, že spíš musíme eh, vytvořit nový model růstu, který bude se zakládat na sociální eh, rovnováze. Nejde, nejde o to, abychom ničili tyto instituce trhu práce, ale spíše docílit opaku. A pak ještě poslední příklad Portugalsko. Tady jsme viděli, že Portugalsko především šlo o reformu Eh, tarifně, obecně závazných tarifních smluv. Mm, Portugalsko zavedl systém, který existuje, nebo se diskutuje dnes v Německu. Mm, Německá vláda se eh, aktuální koaliční smlouvou se však ubírá úplně jiným směrem dnes. Ta tvrdá kritéria obecně platných smluv chce pozměnit, protože se neosvědčila, protože v Německu jsme taky viděli, že je tady stále méně tarifních smluv, které jsou obecně závazné. I v Německu ta tarifní vázanost poklesává a proti tomu musíme e, posílit ještě tento nástroj a je to šílené, když se e, řekne, e, že nejenom na tlak německé vlády se musíme pustit do um, reform, ale tady v naší zemi se šlo jiným směrem. Děkuji. Merci. Já mnohokrát děkuji našem třem, respektive čtyřem expertům za příspěvek k tomuto slyšení. Myslím si, že to bylo velice dynamické, možná trochu frustrující, ale osvětlilo nám to celou řadu věcí, které se týkají této problematiky, ať jde o určité podcenění dopadu těch reform a také to, že článek 9 eh, smlouvy o Evropské unii, unii není dostatečně aplikován. My se budeme snažit co nejvíce přihlížet k tomu, co jste během slyšení řekli a ještě jednou vám za všechny členy našeho výboru mnohokrát děkuji za váš příspěvek. Tímto končíme tento bod na pořadu jednání, ale máme zde ještě další dva hosty, kterým bych se chtěla velice omluvit, protože máme více než půl hodiny spoždění. Dříve než jim předám slovo, chtěla bych požádat ty kolegy, kteří opouštějí sál, aby tak činili tiše a rychle nyní přejdeme k bodu 7 pořadu jednání a poprosím Frederika de Ardena, aby nám velice rychle, aby nás velice rychle seznámil o včerejším trialogu, který se týká veřejných služeb zaměstnanosti. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, včera, vážení kolegové, skutečně došlo k prvnímu trialogu na toto téma a přestože jsme diskutovali více než pět hodin, nedospěli jsme k žádným závěrům a určitých témat je třeba uznat, že jsme nedospěli k nějakému definitivnímu pokroku. Nicméně e, nelze to vidět e, příliš negativně. Několik konkrétních e, věcí, buď dobrovolná nebo povinná účast členských států, respektive těchto veřejných eh, služeb zaměstnanosti v celoevropské síti. My jsme jasně řekli, že je třeba, aby ta účast byla povinná. Nicméně rada tuto pozici nezastává spíše z politických než z důvodů. Ten bod eh, dosud rozhodnut nebyl, bude se o něm jednat v budoucnosti. Za druhé, Druhý bod se týkal úlohy MKO jakožto pozorovatele. My jsme k tomu řekli, že s tím souhlasíme, nicméně by to mělo probíhat pouze na základě pozvání a projednávaných bodů na pořadu jednání. Pokud jde o fungování sítě, to byl třetí bod Jde zde o udělování pravomocí této síti. A my se domníváme, že v základních aktech by měla být stanovena určitá témata, měly by tam být stanoveny ty cíle, ale zároveň bychom měli mít k dispozici delegované akty, které by umožňovaly určitou flexibilitu a možnost rychle reagovat. Pokud jde o bench learning a indikátory, to by mělo být podle našeho názoru stanovováno delegovanými akty. U všech třech bodů řecké předsednictví eh, zmíní naše stanovisko na Koreperu Pokud jde o ten bench learning, tam by byla měla být eh, jasná, nicméně flexibilní formulace. Pokud jde o posílení cílů, tam šlo zvláště o usnadnění mobility pracovníků, boj proti nezaměstnanosti, zvláště ohrožených populací, což jsou například mladí nebo naopak eh, staří nezaměstnaní, boj proti sociálnímu vylučování. Tam jsme dospěli k určitým pokrokům a hovořili jsme také o právním základu, o článku 14, kde jsme navrhli tedy novou formulaci, která bude v, uplynulý, eh, v budoucích dnech eh, předložena. Doufám tedy, že 22. ledna, což je datum příštího trialogu, se budeme moci shodnout na dalších bodech. Další trialog by se poté měl konat 29. ledna. Doufám, že v této velice obtížné situaci se nám podaří nakonec k dohodě dospět. Děkuji mnohokrát za velice přesný popis toho, co probíhalo včera večer. Řekli jste vše vyčerpávajícím způsobem, takže já k tomu nemám co dodat a nemáme ani otázky ze strany členů tímto můžeme ukončit tento bod a přejít k dalšímu bodu. Já se ještě jednou omlouvám našim dvěma hostům, které zde máme v rámci bodu 6, výměna názorů s panem Tomasem Dominikem, který je předsedou výboru sociální ochrany a s panem Tomem Beversem, který je předsedou výboru pro zaměstnanost takzvaného MKO. Jde o základní struktury v rámci eurozóny a Evropské a měnové unie. Jde o posílení sociálního rámce a vzhledem k tomu, že naše kontakty dosud nebyly příliš bohaté, je třeba příslušný dialog navázat. Vím, že je zde celá řada zástupců jednotlivých skupin a já nyní bez dalšího otálení vám dám každému slovo na každému tedy na 10 minut. Já bohužel vím, že naši členové nejsou příliš seznámeni s těmi strukturami, které zde zastupujete, takže bych vás poprosila o to, abyste o tom stručně pohovořili a také, abyste zvláště pohovořili o tom, na čem v sociální oblasti pracujete, což by mohlo být zvláště zajímavé pro naše členy. Takže vezmeme to v tom eh, pořadí, které zde mám napsané. Nejprve tedy poprosím pana Dominika, poté pana Beverse a potom bude následovat diskuse. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za slovo a děkuji také za organizaci této výměny názorů. Po té velice živé debatě, která zde probíhala, je poměrně obtížné diskutovat strukturovaným způsobem o sociální dimenzi koordinaci sociálních politik a evropském semestru. Dovolte mi, dámy a pánové, abych nejprve představil výbor pro sociální ochranu Social Protection Committee SPC. Jeho hlavním posláním je radit eh, radě a komisi v oblasti sociální politiky. Já bych se chtěl zaměřit ve svém příspěvku na tři body. Začnu těmi sociálními, tím sociálním rozměrem Evropské hospodářské a měnové unie. Zde samozřejmě naše občany nejvíce zajímá ta sociální e, situace. Náš výbor se zabývá sledováním jednotlivých ukazatelů. Asi nikoho nepřekvapí, že veškeré ukazatele jsou červené. Asi 25 evropské populace je nyní vystavena riziku chodoby a sociální vyloučení a od eh, spuštění strategie Evropa 2020 v roce 2010 se počet chudých osob zvýšil o 6,5 milionu a také míra chudoby se zvýšila o 2 procentní body. Dále se velice značně zvýšil počet osob, které žijí ve značné materiální chudobě my eh, v naší práci využíváme zvláště takzvaného Social Protection Performance Monitor, tedy určitého monitoru výkonnosti sociální ochrany. A analyzujeme jednotlivé ukazatele a také dopady opatření na sociální eh, situaci v Evropské unii. Na konci roku 2013 náš výbor dokončil eh, první přeskum, eh, který daná opatření eh, měla na chudé občany. Také jsme se zabývali chudobou dětí a rizikem chudoby pro domácnosti, které mají velice nízké, případně žádné příjmy. Jakým způsobem zvrátit eh, tyto tendence? V zásadě jde o investice a eh, do sociální oblasti a růst. Také využíváme eh, takzvaný scoreboard, který předložila komise, která, který byl schválen radou. Domníváme se, že veškeré oblasti a indikátory by měly být v příštím roce přeskoumány, protože v současnosti podle našeho názoru eh, ten scoreboard není dostačující pro posílení sociálního rozměru. Myslíme si, že je důležité v rámci eurozóny více koordinovat sociální politiku. Chtěl bych eh, připomenout že v průměru 29 HDP Unie jde na výdaje v oblasti sociální ochrany. Důležité je postupovat zde v rámci otevřené metody koordinace, anglická zkratka OMC, Jak víte, jde o formu koordinace, která vyplývá ze zcela dobrovolné účasti členských států. Také bych chtěl doplnit, že po Lisabonské smlouvě zde máme článek 5 odstavec 3 smlouvy, který umožňuje koordinovat sociální politiku. A důležité je připomenout, že ta koordinace sociální politiky neznamená v žádném případě harmonizaci sociální legislativy, která je tedy ta harmonizace přímo smlouvami zakázána. A je na jednotlivých politicích v členských státech, aby připravili způsob koordinace sociálních politik v budoucnosti. A ještě poznámka k evropskému semestru. Od roku 2011 se náš výbor účastní přípravy rozhodování rady, pokud jde o doporučení pro jednotlivé členské státy. My se domníváme, že ten evropský semestr, který původně byl připraven jako nástroj hospodářské koordinace, se stal jakýmsi rámcem koordinace všech veřejných politik, včetně politiky zdravotní, sociální a vzdělávací. Podle statistik našeho výboru 28% všech doporučení, která byla přijata v roce 2013, se týkala eh, sociální ochrany 15 těch doporučení se týkalo penzí, 11 zdravotní problematiky, 11 boje proti chudoby a 9 fungování sociální ochrany. Ovšem eh, právní základ, eh, kterým jsou články 121 a 148 smlouvy, tam eh, v podstatě se tyto oblasti, o kterých jsem hovořil, neobjevují. protože eh, veškerá ta opatření jsou v konečném důsledku úkolem ministrů sociálních věcí a je proto třeba, aby o nich eh, kompetentní ministři diskutovali. A proto je důležitá i úloha rady EPSCO, která má pod sebou jak otázky zaměstnanosti, tak zdraví, tak eh, problematiku sociální. Důležité je, aby Evropská unie postupovala i v sociální oblasti se stejnou rozhodností, jako postupovala v oblasti řešení finanční krize. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Já dám nyní slovo panu Tomu Beversovi, prosím. Merci, la Um, since roku 1990 výbor pro zaměstnanost, um, který má podobné kompetence jako SPC, um, e, je hlavním přípravným grémiem pro uh, Radu EPSCO v rámci strategie evropské zaměstnanosti, tak jak to bylo stanoveno článkem 1, 141 smlouvy. 148 smlouvy. Tato strategie mezi tím už um, byla zakotvena v tom, čemu říkáme Lisabonská strategie a teď také v Evropa 20, 2020 a Evropský semestr. To znamená, že můžeme tady stavět na 15 letech zkušenosti a koordinace členských států v oblasti politiky zaměstnanosti mm, s cílem větší efektivity tak aby mm, tady nebylo, neplatilo pravidlo one size fits for all. Tady máme evropský semestr a tentokrát komise mm, vytvořila nebo přišla s takovým ročním posouzením zprávou e, o zaměstnanosti jsou tady také závěry rady a klíčové prvky a členské státy předloží reformní programy budou přeskoumány a potom komise vydá návrh se s konkrétními doporučeními a budeme o nich diskutovat. Až bude-li zapotřebí, tak je pozměníme ještě předtím, než dojde k předložení doporučení Rady v červnu. Během roku organizujeme pak následná setkání ke všem těmto doporučením a sice je to takový důkladný přeskum proces důkladného přeskumu, abychom zajistili, že tady budeme mít mnohostranný pohled na tyto zprávy. Je to velmi rigorózní proces, investovali jsme do toho hodně, učinili jsme zásadní pokrok a tento, toto peer review eh, jsme posílili rozvoj těchto politických oblastí je eh, diskutován velmi mm, do detailu, přitom zohledňujeme ekonomické, sociální a politické kontexty, v kterých se mm, eh, tato, mm, eh, tato situace existuje. Je to proces, který je založen na poznacích a už jsme udělali přeskum specifických doporučení jednotlivých zemí k otázce nezaměstnanosti mládeže. Bylo to v prosinci, také přeskum politiky trhu práce a tomu dojde příští rok a pak později v průběhu, tedy příští týden, pardon, a později v průběhu roku se budeme zabývat segmentací trhu práce a stanování mest. Na základě takovýchto přeskumů v roce 2013 jsme pozměnili třetinu navržených v doporučení, která poslala komise našemu výboru. A všechny tyto změny byly důkladně proskoumány radou. Od eh, eh, začátku strategie Evropy 2020 jsme jako výbor byli pevně přesvědčeni o tom, že práce v naší oblasti eh, musí mít stejnou kvalitu, když to srovnáme s strategií nebo prací, kterou odvádí komise. Musíme odvádět vyváženou práci a musí to odpovídat našim politickým cílům. Jsem osobně přesvědčen o tom, že tato investice se vyplatila. Za poslední léta totiž role Rady EPSCO v evropském semestru se stala silnější a a vyváženější, co, co se týče, nebo ve srovnání s Eko, radou ECOFIN mm, je důležité, toto je důležité, protože jediný způsob, jak zaručit to, aby politika zaměstnanosti nebyla, aby se na ní nenahlíželo jenom jako na vedlejší efekt ale jako na součást zásadní debaty o dalším nasměrování Evropské unie. Za poslední rok jsme eh, se snažili hodně vložit do diskuze o posílení sociální dimenze eh, eh, Mezinárodního měnového fondu a myslíme si, že tato diskuze by se měla zakládat na stávající zkušenosti evropské politiky zaměstnanosti a také by to mělo začlenit všechny členské státy. Měli bychom plně využít zkušeností všech států Evropské unie v eurozóně i mimo ní. Můžeme zakládat také na našich dalších průzkumech a vylepšovat tak další koordinaci naší politiky, například eh, při posuzování eh, toho, jak jsou implementovány reformy a podobně. Pokud bude zapotřebí další následné práce, tak my jako výbor můžeme přijít, navrhnout další e, přístup. Diskuse o těchto dvou aspektech zjevně ještě není vyzrála, ale jsem přesvědčen o tom, e, že musí zůstat zakotvena v multilaterálním přístupu, e, kdy se zohledňují také zkušenosti a pohledy všech členských států, tak aby byla implementována lepší politika Evropské unie, aby byla mm, legitimnější. Ne, ne, nejsou jsou to jednotlivé instituce, které mohou mm, nahradit mm, bohatost eh, politiky ve všech 28 eh, zemích. A jak řekl můj, můj kolega, eh, trojka tady neposkytla dostatek zkušeností v oblasti politiky zaměstnanosti. To je dobrým příkladem toho. Jak už říkal Tomas, Eh, prvním konkrétním krokem eh, dalším směru při posilování sociální dimenze, tady jsme spolupracovali SPC eh, v návrhu Komise vlastně zaměstnanosti a sociálního scoreboard. Jak řekl kolega, tady musím taky zdůraznit, že to je pouze verze jedna tohoto scoreboardu a bude to tímto způsobem využito na rok 2014, na evropský semestr, ale celkově je to dobrý výchozí bod, není to konec a v práci, v práci se bude pokračovat, budeme to ještě dál dolaďovat v našich zprávách o zaměstnanosti. Dovolte mi, abych také řekl, že během diskuzí naši členové zúraznili, že tento scoreboard byl plně integrován do evropského semestru a proto nepovede k nějakému mechanickému nebo automatickému eh, politickým krokům nebo jenom doporučením v jednotlivých členských státech a mělo by eh, to také být eh, interpretováno ve světle detailnějších informací, jak mají být tyto nástroje využity. Můj kolega také zmínil um, sociální ochranu Eh, tady mm, eh, to monitorujeme, toto situaci. To jsou dva zásadní nástroje, které se osvědčily a na kterých bychom měli dále zakládat. Také jsme se zavázali k tomu, že zlepšíme naši spolupráci se sociálními partnery. Už si je konzultujeme v klíčových oblastech mm, toho evropského semestru. Oni to velmi oceňují, musím říct. A mm, v posledních letech se, jsme diskutovali, ty diskuse staly bohatší, méně formálnější, otevřenější. Eh, silné sociální partnerství v evropském semestru tady poskytuje evropské národní aspekty, potřebujeme národní reformy, eh, dialogy s našimi partnery, kteří budou zohledňovat různé praxe v jednotlivých zemích a na evropské úrovni musíme mít účinnější ehm, sociální dialog. Zavázali jsme se také k tomu, eh, že se budeme zabývat ehm, dalšími návrhy a budeme spolupracovat se sociálními partnery. Jistě se nám to povede. A eh, MKO se těší na to, že zlepší také spolupráci se sítí, ehm, ve, ve sítí veřejných služeb Vítám tento návrh, aby formalizovali eh, tuto síť, abychom usnadnili naši práci v tomto směru. A proto bychom chtěli mít, měli být s nimi úzce propojeni. Obecný návrh mm, eh, rady mm, ukazuje, že důležitá správná rovnováha mezi touto sítí a mým výborem. To jsou vlastně různé světy eh, politické a mm, je důležité tady zajistit, aby zkušenosti, které byly pozbírány, byly zohledněny těmito institucemi. A doufám, že trialog s komisí a radou, který jsme eh, bude i nadále pokračovat, bude plodným nebo se stane ještě plodnějším a umožní nám rychlou implementaci eh, nařízení. V mezidobí jako výbor budeme pokračovat a spolupracovat s touto eh, neformální sítí, jak teď existuje. Když se podívám trošku dále, MKO připravuje eh, přeskum poletní strategie Evropa 2020. Začali jsme s takovou inventurou, předložíme pak zprávu o tom, čemu jsme se přiučili, budeme, předložíme zprávu o balíčcích, které byly realizovány za poslední léta. Doufám, že i ostatní aktéři budou, eh, se zakla- budou zakládat svou práci na těchto zkušenostech. Je to, bylo to bilaterální práce mezi členskými státy a komisí. Soustředili jsme se tady na úzkou ekonomickou agendu. Myslím si, že v tomto směru bychom měli lépe využít ehm, hlavních směrů vlastně zaměstnanosti, nejsou dostatečně rozvinuty. E, pak politika založená na smlouvě, potom ta poletní přeskum Evropy 2020 má také svůj potenciál, měl by být ještě silnější, transparentnější a příznivější pro uživatele. Komise by mohla navrhnout revidované hlavní směry mm, tak aby členské státy ve spolupráci se sociálními partnery eh, mohly splnit své sliby. Eh, dále ehm, politické hlavní eh, směry, tady jde o srovnání jednotlivých situací, teď tady máme zkušenosti, z kterých se můžeme poučit. A měl bych ještě poznamenat, že můj výbor hm, dostal úkol sledovat implementace těchto záruk. Už jsme začali s touto prací. A jak jsem už zmínil dříve, eh, je to taková multilaterální eh, přeskum nebo studie, mm, to jsme předložili v prosinci minulého roku, budeme pokračovat v této práci i tento rok. A myslím si, že všichni se zavázali k tomu, aby eh, zajistili, že těchto 28 různých eh, záruk eh, bude obsahovat skutečné reformy, které budou pak uskutečněny v členských státech. Ještě pár slov k, k agendě, která je těsně před námi. Evropský semestr 2014 mm, začíná takovými náznaky obnovy, ale trh práce zůstává ještě velmi křehký a tady ten růst v krátké době asi nepůjde tak rychle. Zdá se, že to trošku podkope evropskou konkurenceschopnost musíme e, se snažit tu situaci tady napravit. Jako výbor e, vítáme to, že, e, tato, že existuje tato zpráva o ročním růstu. Je, je nutné učinit zásadní reformy, v těch se musí pokračovat a urychlit je v některých případech, ale také musíme vidět, že takovéto reformy chtějí svůj čas, než ponesou plody a proto musíme posilovat politiku na trhu práce, protože si myslíme, že z krátkodobého hlediska se situace na trhu práce neozdraví rychle a bude zapotřebí dalších reform, které budou ale velice obtížné. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za tyto dva příspěvky, které byly velice přínosné které zapadají do práce našeho výboru. Nyní tedy máme zatím dva řečníky, kteří se přihlásili o slovo. Já se také zapíši a dávám slovo paní Sovětské. Państwa organizacje. Děkuji mnohokrát. Vaše organizace provádějí výzkum a analýzu. Vydáváte stanoviska a doporučení. Já bych se proto chtěla zeptat, jaké chyby členské státy dělají v oblasti sociální politiky. My jsme o těchto opatřeních slyšeli v předchozích slyšeních a chtěla bych se zeptat také vás. Co považujete za chyby členských států v sociální politice? Protože vidíme, že společnost neustále chudne, není zde dostatečná flexibilita a také se chci zeptat, které z těch chyb, o kterých jste hovořili vy, by mohly být vyloučeny, pokud by byly přijaty příslušné návrhy příslušné změny, co bychom měli dělat pro to, abychom odstranili takovéto chyby. Chtěla bych se také zeptat, jaká jsou vaše očekávání, pokud jde o sociální politiku v jednotlivých členských státech. Při hledání cesty z krize jakým způsobem lze sociální politiku ve členských státech zlepšit a jakým způsobem by politici a autoři reform měli komunikovat s veřejností, tak aby návrhy na změny byly lidem srozumitelnější a aby byly společností lépe přijímány. Protože si velice dobře uvědomujeme, že pokud jsou navrhovány nové kroky, nová opatření, lidi, na které to bude mít dopad, samozřejmě musí chápat, eh, jaký to pro ně může mít přínos. Děkuji. Měli jsme zde... Ano, byli jste tady u těch kontroverzních diskuzí přítomní a v těch diskuzích byly vyjádřeny také obavy, které se týkaly katastrofální sociální situace v některých zemích. A země, které jsou schopny učinit rozhodnutí, jsou na té slunečné straně života a ty země, které nejsou schopny toto učinit, jsou vystaveny sociálnímu tlaku. Já jsem jsem si rád vyslechl vaše příspěvky a vaši práci beru na vědomí a vede mě to k první otázce. Měli byste komisi a radě poskytovat určité rady. Tak je to ve smlouvě, ale teď moje další otázka. Dáváte rady a vaše rady jsou požadovány ze strany rady a komise, a nebo radíte jenom radě EBSCO? Existují u rady a komise společná povědomí o to, že jste k dispozici pro všechny, tedy, že tedy máte eh, eh, možnost radit všem, anebo radíte i jenom jednomu komisaři v jedné oblasti. Nejdůležitější výzva pro nás je samozřejmě sociální politika. Ta měla, by měla být hlavním bodem. To znamená, že tady můžeme o tom krásně hovořit, ale ve skutečnosti je to potom jinak. Druhá otázka. Vy jste řekli něco, co jsem už často slyšel od mnoha různých profesorů, kteří rovněž řekli, že Evropa eh, je naplněna komplexem předpisů, a že je to velice obtížné pohnout se dále v oblasti sociální ochrany, horší než v 80. letech například, ale jsou tady ještě další hospodářské eh, výzvy, které přinášejí také nové určité šance. Možná, že by bylo dobré to zapracovat do sociální agendy. Jedná se tady o zaměstnanost a sociální ochranu. Vy jste vyslovili určitá doporučení k evropskému semestru, ale doporučení to je něco, jak, se, eh, jak, jak by se to dalo srovnat eh, v případě s tím, že se žebrá o příspěvky. Hovoří se tady ale o velkých podnětech eh, pro oživení hospodářství a to všechno podle mého názoru spočívá v jiných rukou. Ty země, které jsou v sociální oblasti v nejhorší situaci, od těch požadovat, aby učinili určitá opatření, to samozřejmě vede do slepé uličky. Je třeba provést příst Eh, přípravné práce. Vím, že je to velice komplikované, ale trpět těmi důsledky, to je potom velice obtížné. Jak můžeme dosáhnout toho, aby tato ob kritika, která je oprávněná, vedla k tomu, aby tato nová hospodářsko-politická opatření mohla pomoci. Bylo by to více, nežli vyslovit nějaká doporučení. Je třeba vypracovat řešení. Ano. Já mám také celou řadu otázek. Využiji toho, že zde mnoho dalších členů není. Nicméně jako před předsedkyně, bych chtěla panu Serkasovi připomenout, že emco a CSR jsou výbory ustavené smlouvami, stejně jako další výbory a podle článku 150 smlouvy eh, má tento výbor, tedy výbor pro zaměstnanost, eh, MKO, poradní úlohu pro ministry zaměstnanosti a sociálních věcí. A zvláště v tom, co se týká hlavy 9 smlouvy. Pokud jde o výbor pro sociální ochranu, SPC, ten je paralelním způsobem ustaven v článku 160 smlouvy o fungování Evropské unie a soustředí se na problematiku hlavy desáté smlouvy a tou je právě sociální politika. Já zde nechci podávat nějaký podrobný výčet eh, otázek. Nicméně za belgického předsednictví jsem byla překvapena eh, snahou členských států vypracovat podrobnější seznam těch indikátorů a připravit eh, jakousi sadu nástrojů pro tyto dva výbory. Myslíte si, že tato snaha již byla opuštěna, a nebo že komise mohla postoupit dále, pokud jde o definici indikátorů? A myslíte si vůbec, že to je dobrá strategie? Ještě k těm indikátorům. Jak se díváte na to, že pokud skutečně chceme se poučit eh, z minulých eh, chyb a chceme skutečně indikátorů využívat, zda bychom neměli zapojit sociální partnery na národní úrovni i na evropské úrovni do definice těchto indikátorů. tak aby ten dialog mohl být skutečně konkrétnější a aby na něm e, získali všichni. Pokud jde o sociální dialog, myslím si, že o tom hovořil pan Tomas Dominik, nás e, velice zajímá ten krok pana komisaře a jeho činnost e, v této oblasti. Myslíte si, že pokud jde o sociální investice, došlo u ministrů ke skutečnému vývoji a že budou ministři schopni přesvědčit například i ECOFIN o přínosnosti této strategie? Třetí otázka, tou se obracím spíše na pana Beverse. Když hovoříte o ročním přeskumu růstu a o tom, jak EPSCO přispělo k jednání rady na jaře. Chtěla bych vás vyzvat, abyste se podrobně podívali na přístup, o který se snaží Evropský parlament, kde vedle té strategie 1 plus 1 pro každý členský stát se snažíme o globální přístup, který nekopíruje přístup komise a který podle našeho názoru má mnohem větší přidanou hodnotu. Čtvrtá připomínka. Bylo zde zmíněno, že jste revidovali třetinu specifických doporučení pro jednotlivé členské státy. Bylo to na žádost jednotlivých hlavních měst a nebo to bylo jakési eh, nezávislé hodnocení toho, s čím členské státy nesouhlasily. Dále zmínili jste lepší zapojení sociálních partnerů a příslušné návrhy, které jste v tomto směru podali. Já od té doby, co předsedám tomuto výboru, jsem svědkem toho, že se neustále hovoří o posílení sociálních partnerů. My se obrátíme na Evropský hospodářský a sociální výbor, aby se formálněji do tohoto procesu zapojil. Tak eh, jako tomu bylo již eh, v dobách Žaka Delorse, protože se domníváme, že větší zapojení sociálních partnerů a sociální dialog by skutečně měl mít slovo při doporučeních eh, nebo programech, které stanoví trojka. A ještě bych eh, chtěla využít této příležitosti a říci, že my bychom si přáli, aby EMKO bylo součástí e, sítě těch e, úřadů veřejných služeb pro zaměstnanost. Myslíme si, že je třeba, aby v rámci této sítě docházelo k výměně osvědčených postupů, ale domníváme se, že EMKO by ještě v tomto stádiu, že by tedy tento výbor se ještě práce sítě neměl účastnit, protože by to znamenalo, že je zde vlastně jakási kontrola, což by mohlo, umožňovat, což by mohlo eh, znemožňovat eh, ten eh, kreativní proces v rámci sítě. Také jste hovořili o tom, že by měly být více využívány hlavní pokyny pro oblast zaměstnanosti. Tyto nástroje jsou již ale nyní neúčinné, jsou v podstatě mrtvé. Nemají všechny stejnou důležitost. Já se domnívám, že bychom se měli shodnout na tom, které nástroje bychom měli privilegovat v současnosti. My si myslíme, že tímto nástrojem je právě roční průzkum růstu, Myslíme si, že to je velice důležitý nástroj a že nemá cenu mít zde i ty hlavní pokyny, mít zde jakési dva paralelní nástroje vedle sebe. A také chci připomenout, že od roku 2010 komise nikdy nezvažovala pozměnění těch hlavních pokynů. Tyto hlavní pokyny jsou samozřejmě plánovány na více let, ale to, že nikdy nebyla zvažována jejich změna, dokazuje, že celý ten proces je v zásadě pouze formální. Omlouvám se, že jsem hovořila trošku déle, ale myslím si, že by stálo za to se nad tím vším zamyslet, protože tak můžeme posílit eh, interinstitucionální dialog. Paní předsedkyně také děkuje tlumočníkům vzhledem k tomu, že se již blížíme k půl jedné a každý máte nyní 10 minut na reakci. Nevím, kdo z vás chce začít. Děkuji za vaše poznámky a návrhy. Myslím si, že je obtížné na ně všechny odpovědět za pět minut. Takže bych navrhl, že obecně odpovím eh, k tomu, čemu jsme se eh, přiučili, eh, co se stalo v krizi a něco také k sociální politice ehm, byl ehm, analyzovány pokrok reform v členských státech. My jsme předložili zprávu k této, tomuto tématu v říjnu minulého roku, to bylo schváleno radou. A mohu číst těchto, přečíst těchto závěrů této zprávy, takže závěry zní takto. Členské státy, které implementovaly e, tento program způsobení, se ukázaly, že jsou tady zvláštní závazky pustit se do reform, které jsou důležité pro obyvatelstvo. Měli bychom vyvodit závěry ze zkušenosti a poučit se. Mnoho z politických opatření by mělo posílit e, systém sociální ochrany a nevyvolávat další chudobu. Sociální, nebo posouzení sociálního dopadu mělo předcházet implementaci programu. Měli bychom zvolit nejvýhodnější, nejlepší cestu, tak, aby e, to mělo dobrý e, dopad a Rada EPSCO by měla pravidelně dělat přeskum pokroku takovéto, takovýchto politických kroků a programu a také dopadu na eh, hlavní směry politické. Tak toto byly závěry, mm, které jsme předložili. Myslím si, že to je jeden z, z lekcí, které jsme učinili. Měli bychom se skutečně soustředit na posouzení sociálního dopadu, než budeme implementovat jakékoliv reformy. Děkuji. Thank you. Thank you for the questions. za otázky, mm, jenom pár odpovědí i z mé strany. K tomu jaké chyby členské státy udělaly v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Jako výbor, mm, e, e, e, já bych neřekl, že členské státy učinily chyby, členské státy mohou zlepšit své, svou politiku a specifická doporučení mají dát hlavní směr, ale přesto bych rád zdůraznil důležitost reform, balíč, reformních balíčků. Ono je vždycky jednoduché eh, eh, eh, mluvit po kolegovi Torresovi. Jsou tu, finanč, jsou tu reformy finanční, ty musí jít ruku v ruku s reformy sociálními a reformami na trhu práce. A to pak zlepší sociální akceptabilitu a také účinnost těchto reform samotných. A navíc um, tady musí existovat dlouhodobá perspektiva, kterou pochopí ta um, společnost, jak řekl um, kolega Torres. Eh, chci poděkovat paní předsedkyně za to, že jste připomněla eh, roli eh, smlouvy, také to, že jsme úzce spolupracovali se dvěma výbory, ale také s výborem z Rady Ekofinu a s Mm, tady máme dobré pracovní vztahy, eh, spolupracujeme, mm, rozvíjeme o našich mm, názorech, které se týkají konkrétních doporučení jednotlivých zemí. Je nám to, leží nám to na srdci všem a pokoušíme se alespoň na úrovni výboru koordinovat, skoordinovat eh, to s názorem rady a zajistit, aby eh, veškeré politické oblasti se ubíraly stejným směrem. K ukazatelům. Děkuji všem za vaše laskavá slova o tom, co jako práci vedlo belgické předsednictví. Já jsem belgičan a v té době e, jsem pracoval v této skupině, která pracovala na o něch ukazatelích, takže toto velmi oceňuji, tuto práci. Tato práce e, e, vedla k tomu, že jsme nemonitorovali co tuto práci. Toto je velmi silný nástroj, který nám umožňuje se vyjadřovat k trhu práce. Jsou to komplexní záležitosti, není možné to zhrnout jenom v pár ukazatelích, ale slabina eh, eh, toho eh, byla v tom, že je to velice široce koncipovaný nástroj eh, a pravděpodobně to není úplně eh, ideální. Eh, tento skobot na tom zakládá. Měli bychom posílit propojení mezi skobodem a politikou zaměstnanosti a měli bychom sledovat i ochranu sociální, tak abychom zajistili, že tady bude koherentní přístup. Zavázali jsme se k tomu, že budeme diskutovat o budoucnosti skobot spolu se sociálními partnery. Oni projevili veliký zájem o toto a dohodli jsme se s nimi na tom, že i nadále povedeme s nimi diskuze k tomuto tématu. Děkuji za vaše návrhy. Eh, do budoucna se chceme více soustředit na eh, rady Evropského parlamentu a také na toto studii o ročním růstu. Myslím, že tady máme společné zájmy a eh, že budeme chtít zvolit globální přístup, takový evropský přístup, který překročí hranice konkrétních zájmů jednotlivých států. Takže tady sdílíme. Vy jste položili otázku, k tomu, jak, se, jak zacházíme se specifickými doporučeními eh, jednotlivých zemí, eh, když jsou pozměněny. Eh, myslím si, že Tady jde o to, že e, členské státy, když dostanou doporučení, něco mohou pozměnit, ovšem my jako výbor se chceme postarat o to, abychom s jim zacházeli multilaterálním způsobem, abychom využili e, názorů, odborných názorů 27 e, dalších, nebo 28 dalších států. Sledujeme tato doporučení a toto není bilaterální diskuse mezi členskými státy a komisí. V průběhu roku jsme tady měli multilaterální globální eh, průzkum a vlastně eh, je to závěr této studie, který je výchozím bodem pro to, co, eh, jaký názor pak se vytvoří MKO o návrhu toho, co komise předložila. A v mnoha případech jsme mm, tady zvolili jinou cestu, aby komise nebo, čl, čl, nebo jinou cestu, než to, co navrhla komise nebo členské státy. K síti ehm, veřejných eh, služeb, vlastně zaměstnanosti. Myslím, že tady sdílíme stejný názor. Kreativita by měla být základnou, měli bychom tady umožnit eh, výměru eh, osvědčených praktik a proto MKO chce hrát takovou roli pozorovatele, neměli bychom definovat nějaký výchozí bod, neměli bychom jenom limitovat na to, co tato síť už odvedla za práci, ale Jde o sociální dialog. Pokud nevytvoříte propojení mezi různými výbory, mezi různými eh, stádií stejného procesu, tak potom eh, příliš zkomplikujete tyto spoje, tato propojení. Je dobré zajistit to, aby informace, které plynou z jednoho státu, plynuly do druhého a proto se velmi zajímáme o to, abychom hráli tuto roli pozorovatele. Ještě pár závěrečných slov. Sociální partnerství. Ano, No, už se vedlo hodně diskuzí k tomuto a e, sdílíme stejný názor s organizacemi, ostatními sociálními partnery. Jde o to postarat se o to, aby sociální dialog v evropském semestru se zlepšil, aby e, došlo k zlepšení na národní úrovni a úrovni evropské. Národní sociální partnery a e, by měli být zaangažováni do národních reformních programů. To je klíčem k tomu, aby se vylepšily věci na úrovni evropské. A konečně hlavní směry Řekli jste, eh, je tady velký eh, společný zájem mezi mým výborem a Evropským parlamentem, eh, aby se to znovu oživilo. Určitě k tomuto nástroji, k těmto hlavním směrům řekneme více v naší roční studii. To, takže budeme moci se společně budeme moci to společně pak oživit. Děkuji. Takže to znamená, že musíme dále spolupracovat, protože to, že souhlasím s vámi, eh, že je tady něco silnějšího, jen než eh, eh, slova něco, co se rozvinulo jako osvědčená praxe. Chci poděkovat ještě jednou tlumočníkům za to, že zůstali až do konce tohoto zasedání. Mm, bylo to velmi užitečné, protože to byla živá, důležitá diskuze a setkání našeho výboru. A po tomto zasedání požádám, aby eh, se pokračovalo v dalším parlamentu s touto osvědčenou praxí. Jednou ročně bychom měli toto eh, zorganizovat, protože je to velice důležitá přidaná hodnota. Eh, pokud chcete, aby vy jste nám naslouchali, důležité, abychom vy naslouchali také vám, alespoň v tomto formátu. Ještě jednou velmi děkuji a uvidíme se. Skončili jsme s naší agendou a další setkání výboru se bude konat 22. ledna. Bude to setkání s a to, co se týče setkání se zástupci národních parlamentů, to bude dopoledne 20. ledna. Děkuji vám.